den, vážení kolegové. Protože začíná první zasedání tohoto roku, chtěl bych vám všem popřát šťastný rok, velmi úspěšný rok pro vás i vaše blízké a, a mnoho zdraví. Dále bych chtěla popřát vše nejlepší tak do nového roku také tlumočníkům, kteří, nás tady v dobré náladě doprovází a s radostí. Děkujeme vám. A Toto první zasedání v každém případě začíná pozitivně, protože mnozí z vás byli v nočním vlaku kdy mm, jsme vlastně tuto noc zahajovali noční vlak mezi Vídní a Bruselem. Takže to je takový první výsledek eh, práce našeho výboru eh, a eh, těchto vlaků, nočních vlaků, bude stále více. Můžeme tedy začít přijetím pořadu jednání. Pořad jednání může být schválen, pokud nemáte žádné námitky. Není tomu tak. Máte tady zápisy ze schůzí z 6. listopadu roku 2019 a také z 3. prosince 2019. A pokud nemáte žádné připomínky, je eh, tady třetí bod, to je sdělení předsedkyně. A já děkuji jakožto předsedkyně celému sekretariátu za odváděnou práci a přeji vám šťastný rok. I nadále budeme eh, týmem, který bude odhodlaně pracovat. A Dále tady máme schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel Euro 5 a Euro 6 a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Naším zpravodajem je pan Sven Schulz Udělím vám slovo. Jde o návrh stanoviska o e, schvalování typu motorových vozidel. Jde zejména o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel Euro 5, Euro 6. A pane zpravodaji, udělím vám slovo a řečnickou dobu do 29. ledna. Můžete předkládat poznací návrhy a hlasování na výboru proběhne 20. února. Pane Šulci, nyní máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Už jste zmínila, oč zde běží. Tady eh, nejsme věcně příslušným výborem, ale předkládáme stanovisko pro výbor ENVY. Jde o téma schvalování typu eh, Euro 5 a Euro 6. Eh, pro některé, kteří jsou tady déle, je to možná poněkud zvláštní, protože ta pravidla, o kterých hovoříme, ta již existují. Ovšem eh, došlo k tomu, že komise tehdy ty věci přijala v rámci komitologie, poté se objevily různé stížnosti regionů nebo měst k evropským soudům a i pokud jde o tyto žaloby, eh, tak ty byly také rozporovány, ale aby to vše bylo eh, v pořádku, tak se komise rozhodla postupovat nyní cestou komitologie, abychom se tady k tomu mohli také vyjádřit. Oč tady běží? Mnozí z vás, asi všichni si jistě pamatují na diesel skandál v roce 2015, došlo k manipulaci se softwarem při schvalování vozidel a my jsme se to snažili pozitivně ovlivnit. Komise zareagovala a přijala nová, nebo vydala nová pravidla a pokud jde o limitní hodnoty, tak vše také nově zvážila a vydala no, faktor schody nebo doplnila ho, protože e, v tuto chvíli neexistují e, již pouze laboratorní eh, kontroly, ale máme tady i posuzování v reálném provozu a důležité, důležité jsou tady oxidy dusíku do roku 2020 pro eh, běžné osobní vozidla. Tady je faktor 2,1, který může být vlastně ještě přidán k tomu limitu, k té limitní hodnotě a u lehká užitná vozidla tento faktor bude platit i do konce roku 2021 a poté bude platit faktor eh, schody eh, jiný Dále máme také toleranci měření pro e z přenosové systémy pro měření emisí a tady je faktor 0,43. To, co jsem teď zmiňoval, to platí u současných povolení. A teď je o to, aby se v podstatě pouze napravila ta chyba v postupu Evropské komise. Pro mě tady vyvstávají dvě otázky pokud jde o tu zprávu. Jednak mohou být výrobci zodpovědní za tuto chybu? Já si myslím, že ne. A stejně tak za to nemají být zodpovědní ani spotřebitelé. Myslím si, že by bylo správné, aby komise, tedy že komise předložila tento návrh, ale eh, z mé zprávy se dočtete, že pokud jde o faktory schodnosti, tak si myslím, že se to nemá jen tak jednoduše měnit. Tady jde o spolehlivost evropské legislativy o bezpečnost a um, proto um, tedy s ohledem na to se musí přistupovat také ke změnám. Každý, kdo na těchto věcech má zájem, kdo by chtěl zavést jiné limitní hodnoty, tak takové uh, kolegy bych uh, požádal, aby to přesunuli až na diskuzi o období po Euro 6. Já si myslím, že pak můžeme hovořit také o faktory schodnosti. V tomto případě ovšem jde o to, abychom zachovali právní jistotu. Mám také jednu technickou, eh, technický pozměňovací návrh, na který bych chtěl upozornit. Komise eh, tam má faktor 1 a 0,43 eh, to vlastně spojila na 1,43 a já jsem ale inženýr a mám s tím určitý problém. Myslím si, že by bylo smysluplnější čistě technicky, kdyby tyto faktory 1 a 0,43 byly drženy odděleně. Kdo a, dával pozor na hodinách matematiky ve škole, tak ví, že se nic nezmění, ale technicky je to smysluplný návrh a já bych ho chtěl uh, takto podpořit. A v tuto chvíli se ještě těším na diskusi a na podněty stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji, pane Schulz. Pan e, Danielson má slovo za sociální demokraty. Děkuji za slovo a děkuji také zpravodaji. Hovořím eh, za eh, pana stínového zpravodaje Ismaila Hertuga, který tady dnes není a chtěl bych vám poděkovat za návrh stanoviska. A souhlasíme s tím, že je potřeba zajistit eh, jistotu při plánování pro výrobce, ale pak tady máme ještě jiný pohled na věc. <laughs> Chceme snížit existující eh, faktor schodnosti během tohoto legislativního období. Vy jste říkali, že to bude eh, kontraproduktivní, eh, že by to vlastně mohlo být v rozporu s tím, co se tím má dosáhnout. Pokud změníme faktor schodnosti, který bude platit od 1. ledna 2020, tak bychom v extrémním případě mohli vlastně spochybnit legálnost produkovaných a již zaregistrovaných vozidel. Také jsme museli přehlédnout, nebo musíme přehlédnout k tomu, že je tady eh, oprávněná kritika eh, vůči automobilovému průmyslu, ale musíme také zohlednit to, eh, že oni vlastně vyráběli a vyvíjeli motory v souladu s tím, co platilo v té době. Tedy Eh, tady eh, to byla chyba komise, že použila prováděcí akt pro něco, co má být eh, přijato v, běžném legislativním řízení. Dále kritizujeme testy v reálném provozu, kde se vlastně pokračuje v té chybě. Je potřeba to rychleji vyřešit. A já bych vám ještě jednou chtěl poděkovat za návrh stanoviska a Ismail se těší na další spolupráci v dalších krocích. Děkuji pan Flego Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že připravil tento návrh a rád bych se vyjádřil jakožto stínový zpravodaj za frakci Renew, je zřejmé, že eh, pět let po aféře Dieselgate bylo potřeba přejmout eh, nové normy, ale pokud jde o eh, oxidy dusíku, tak se to nestalo. Tyto oxidy rostou od roku 2011 a musíme si uvědomit, že NOx mají velmi škodlivý vliv na lidské zdraví a eh, jsou ve velkém množství zastoupeny ve znečištění evropských měst. 83% za to mohou uh, automobily a NOx vyvolávají také další problémy, se kterými je Evropa v současnosti zápolí. Takže my si myslíme, že stanovisko na toto téma je velice důležité. Eh, jistě bude zapotřebí dostatek času, aby věci byly napraveny. Nebudu opakovat to, co říkal zpravodaj, ale plně s tím souhlasím. Myslím si, že rozdíly mezi eh, laboratorními testy a testy v reálném provozu, ty rozdíly jsou velmi výrazné a je potřeba to vyřešit. ale mohl by k tomu, mohl by k tomu přispět i rozvoj technologií. Samozřejmě, že je potřeba přijímat další opatření na evropské úrovni, která by ovlivnila eh, emise eh, z automobilového provozu, tak abychom vyřešili ty nedostatky a rozdíly, které existují mezi měřením v laboratorních podmínkách a v běžném provozu. To je v duchu eh, Green Dealu a je to naším cílem. Ovšem budeme potřebovat delší čas na to, abychom tyto změny provedli. Děkuji. A slovo mám nyní já, nicméně za zelené, protože jsem spolu s pravodajkou k tomuto tématu. Je to problematika, která na rámec technické stránky je také otázkou politickou. Proč to zdůrazňuji? Protože já jsem byla místo předsedkyní vyšetřovací komise pro Dieselgate. A jak eh, se to všechno stalo? Faktem je, že ehm, je důležité situaci reálně vnímat. Pan Fligo, máte pravdu, trpíme nemocí 21. století, eh, to znamená znečištěním vzduchu, který působí mnoha eh, lidem předčasné úmrtí a jsou to ty nechvalně známé noxy, které škodí nejvíce. A právě eh, jaké poučení z toho všeho plyne, kdy proběhlo zasedání ministrů životního prostředí a ukázalo se, že řada automobilů nerespektuje normy eh, Euro 6 eh, již v roce 2007 a řeklo se v pořádku, je možné eh, překročit tu normu do konce 50% a dokonce tímto způsobem šlápli na plyn. Ale já s touto politikou nesouhlasím prosím, vůbec zelení eh, s tím nesouhlasí velice zásadně. A proto si musíme klást otázku, eh, a vy máte, eh, pane Šulci, pravdu v tom, jak jste to zmínil, že v komitologii bylo přijato rozhodnutí, které bylo nad rámec Evropského parlamentu a my jsme, kteří zastupujeme občany, eh, jsme svědky toho, že bylo přijato opatření nedemokratickou cestou. My jsme přímo to opatření nezamítli, ale přesto způsob, jak byl přijat. A tak kde se teď nacházíme pět let po Dieselgate? A můžem, můžeme si číst, že nové dýzlové motory jsou tis, mají tisíckrát víc, vydávají tisíckrát víc eh, mikročástic ve výchukových plynech. A jak můžeme nechat výrobce takto pokračovat, pokud se počet částic dokonce znásobí tisícinásobně? Je to možné? Eh, já eh, skutečně nemohu věřit svým očím a e, tady vůbec není dodržována směrnice o znečištění e, vzduší. A otázka e, směrnice kvali- o kvalitě ovzduší je zasunuta do pozadí. To není přeci jenom technická otázka, s tím nesouhlasím. A právě z tohoto důvodu, z těchto všech důvodů, vážení kolegové, a děkuji vám, pane zpravodaj, za odvedenou práci. Ale myslím si, že tady musíme jasně říci, my jako zás, zákonodárci, proč jsme svědky toho, že eh, se v eh, některých městech zakazují dýzlové modory. Proč? Protože je to velice zásadní. A jakým způsobem se k tomu postavíme? Pokud my, zákonodárci, nedokážeme se postavit vlastně za občany, eh, tak pak tuto úlohu budou sehrávat města a můžeme si klást, co jste udělali pro um, zmírnění tohoto problému. A právě z tohoto důvodu nesouhlasíme se eh, zavedení faktorem, faktoru uh, schody pro NOx, protože to by dalo konstruktorům ještě větší flexibilitu a přitom mají respektovat normy z roku 2007. Po 13 letech to nedokázali dodržet a my dobře víme, že evropské normy jsou jsou velice přízné a podívejme se, jak to vypadá v USA a v Japonsku. Ty jsou ještě dvakrát tak přísnější než naše, konkrétně u NOXu. A e, tak e, e, přeci nás nemohou přesvědčit, že nelze tyto evropské normy dodržet a zároveň musíme garantovat, že budou respektovány limitní hodnoty pro Euro 6 a jinak bych byla naprosto proti zásadě flexibility pro ehm, konstruktory motorových vozidel. A um, já si opak představuji, že je, by měli eh, konstruovat taková vozidla, která respektují eh, limity pro znečištění. A vůbec už je absurdní, že jim to musíme připomínat. E, představme si, když máme zákony o kvalitě nebo bezpečnosti potravin, tak řeknete, ne, my můžete klidně ty normy ignorovat, ale přitom tam je to otázka e, zdraví veřejnosti a tam se žádná flexibilita nedává, žádný manevrovací prostor se tam nedává. E, a co, protože kdybychom ji dávali, jakou kredibilitu budeme my jako zákonodárci mít. A nakonec tady mám tedy ještě eh, otázku přímo pro Evropskou komisi. Proč, eh, když si uvědomíme, jak trh automobily, tam konkrétně třeba v Německu, to je zásadní, proč Evropská komise neanticipuje, proč nezavede plán pro ehm, stažení dýzlových motorů. Skutečný anticipační plán, eh, který by předpokládal zavedení čistí vody, protože je tam 13 milionů zaměstnanců, eh, kteří nejsou dostatečně vzděláni v eh, oblasti elektrických motorů, vodíkových motorů a dalších nových technologií. Znají jenom tu starou, zastaralou technologii dýzlových motorů, nic jiného neznají. A ještě hovoříme, že je potřeba ještě hovořit hovořit o bateriích. Eh, a tam je důležité, my dobře víme, že i ti eh, lidé, kteří třeba pracují v Číně, tak eh, vyrábí ty baterie. A my můžeme hovořit o schodě a musíme být dobře informováni. Pokud nejsme, je to velký problém. Proto moje otázka pro komisi je zcela prostá proč nařízení o dýzlových motorech, dýzlové motory, které ještě více škodí životnímu prostředí než benzínové motory, Eh, proč se neuvažuje o technologické neutralitě? Protože se tady takzvaně hovořilo takzvané eh, technologické neutralitě, ale když se podíváme na eh, to stanovisko ještě jednou, tak eh, si uvědomuji, že Schulz si uvědomuje jednak důležitost zdraví veřejnosti a jednak problematiku průmyslu. Zcela jistě toto odvětví má velký význam v Německu, ale i v jiných zemích, ale to neznamená, že je můžeme nechat dělat cokoliv, protože se to týká šest milionů zaměstnanců, prostě protože se přesouvá výroba do jiných oblastí. A e, zcela jistě musíme zajistit, aby e, pracovníci, aby tedy e, automobilové společnosti dodržovaly normy a standardy, a to jsem chtěla zdůraznit, tak abych obhájela tuto zprávu. A za ide pan Majer. Tak vy jste také navrhl něco, nebo vyšel, eh, přišel jste na něco během cesty nočním vlakem? Aber ich war im Nachtzug, jawohl. Já jsem také byl v tom nočním vlaku. A mám jednu otázku. Když se podíváme na tu současnou situaci, tak bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, ale rád bych poznamenal také něco k názvu Víme, že tady jde eh, o to, co říká tento název. Víme, že jde o ty nebezpečné války, které znečišťují ovzduší v našich městech a jde hlavně o to, abychom našli správnou rovnováhu mezi zájmy spotřebitelů a samozřejmě také potřeby, musíme zohlednit potřeby průmyslu, měli bychom mít jasnou legislativu, ale také pracovní místa a to takovou rovnováhu najít bude v zájmu nás všech. Děkuji za EKR Petr Lundgren. Děkuji mnohokrát. To je takový zvláštní případ první schůze roku, tak jsem přemýšlel, že udělám něco zvláštního. Takže poděkuji mamince a tatínkovi, svým přátelům za podporu ale možná se budu raději držet tématu našeho jednání. Tedy eh, nebudeme měnit návrhy eh, čísel prostě proto, že bychom neměli dělat politiku z vědy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Paní Konečná. Ne, kolegyně, kolegové, vážený pane zpravodaji, já jsem svůj názor na tu věc již několikrát sdělila a jenom velmi krátce tedy k tomu projednávanému návrhu zprávy. Musím říct, že vítám zdrženlivost pana zpravodaje a jeho snahu vyjasnit určité nejasnosti a mýty panující okolo konstrukce konformity faktoru. Jsem velice ráda, že rozum a fakta zde převážily nad emocemi. Dokument v tomto znění bych neměla problém podpořit. Domnívám se, že z důvodu současné značné právní nejistoty, které hodnoty musí vozidla při testování plnit, to znamená, jak rozhodne odvolací soud, a současně vzhledem k neúměrně krátké lhůtě k provedení dodatečných úprav výkonnostních parametrů vozidel a v neposlední řadě také ke stále chybějící závěrečné studie Joint Research Centra Podporuji schválení návrhu Evropské komise bez zásadních úprav. Co se týče dalšího zpřísňování, brzo nás čeká řádná velká revize, proto počkejme na ni. Je nutné zachovat právní jistotu v oblasti schvalování typu nejen pro výrobce, ale také pro veřejné orgány a spotřebitele. Navíc ráda bych uvedla, že bez závěrečné studie John Research Centra se u měnění již určených odchylek těžko někam pohneme. Na závěr bych chtěla jenom uvést, že se nedomnívám, že jde v tomto případě o materii, která by se měla projednávat v řádném legislativním procesu. Věřím, že jde o čistě technickou záležitost, která má být čistě založená na faktech, studiích a výzkumu a nemělo by do ní vstupovat politické rozhodování a emoce. Proto bychom se měli do budoucna vážně zamyslet, zdali je současná právní úprava vhodná a jestli náhodou již nevyžaduje zásadní koncepční změny. Ale dělejme to s respektem k datům, k faktům a ne proto, že jsme politicky a mediálně tlačeni k rozhodnutí, které ale nikomu na závěr nepomůže. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Ještě někdo se k tomu hlásí? A já bych proto požádala paní Šikovskou. Kolega. Kolega její. Prosím, slovo má komise. Děkuji vám paní předsedkyně. Já bych chtěla omluvit paní Šikovskou, eh, vedoucí oddělení, která v současné době eh, jedná na výboru Nv na stejné problematice a nemůže být na dvou místech současně. Eh, chtěl bych zdůraznit, že vítáme návrh stanoviska pana zpravodaje, protože Eh, to vnímáme tak, že většina našich návrhů byla přijata, či se navrhují pouze drobné rozumné modifikace. Ehm, chtěl bych však zdůraznit jednu věc, která je poměrně zásadní. Když jsme hovořili o Dieselgate v roce 2015, tak Eh, jsme měli výrobce, kteří neaplikovali pravidla z nařízení 2007. Tam šlo o jasné porušení nařízení. Eh, pokud se podíváme na návrh, který máme před sebou, tady je situace trošku jiná. Tady se setkáváme se situací, kdy, zákon, eh, kdy legislativní návrh nahradí komitologické nařízení, o němž bylo zjištěno, že eh, o němž tri, eh, eh, Evropský tribunál zjistil, že není v souladu s právními předpisy a pak jsme se setkávali s nesprávnou aplikací zákona, ale také se spochybněním zákonné úpravy samotné. Z důvodu právní jistoty komise proto nyní navrhla postup, který by byl odpovídajícím právním postupem a touto cestou využít pravidla, která byla již dávno přijata a která se již delší dobu aplikují. Souhlasíme s tím, že limitní hodnoty mohou být vždycky předmětem diskuse. A taková diskuse by měla probíhat ve chvíli, kdy se o té problematice jedná. My v současné chvíli však nevnímáme Eh, eh, situaci, takže by byla vhodná doba ehm, o nich diskutovat, eh, že by to zvýšilo právní jistotu oproti dřívějšímu stavu. Zároveň zavést právní předpis pro stažení dýzlových motorů. Já bych doporučil o tom diskutovat, až budou spochybněny e, obecné emisní limity. Tam bude teprve na místě e, zajít do větší hloubky v takovéto diskusi. Děkuji mnohokrát. Já vám e, děkuji za vaše poznámky. A chci také připomenout, že jde o stanovisko a nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie připravuje plán eh, ukončení výroby dýzlových eh, vozidel. A jak už říkal pan Šulce před okamžikem, tak jde o to tak, jak pomoci těm eh, výrobcům, kteří se nachází velmi ostré konkurenci ke svým světovým konkurentům. A bude potřeba zohlednit jejich podmínky a také postavení pracovníků v těchto továrnách. A teď na závěr této debaty má slovo pan Šulce. Vážení kolegové, děkuji vám za ty velmi početné příspěvky. V podstatných věcech potvrzují to, co eh, říkala jak komise, tak i já. Ta huta pro pozměňovací návrhy je 29. ledna tohoto roku. Už jsem měl dvě schůzky, nebo naplánoval jsem dvě schůzky se s těmi zpravodají. Jedno bylo to technické zasedání s asistenty, to bude 3. druhý a potom 17. druhý s stínový zpravodaj. Tolik tedy k tomu eh, průběhu projednávání a ještě bych chtěl eh, říci ke kolegyni Deli, že jste ve vašem úvodu udělala jednu malou chybu. A sice vy jste mluvila o tisíconásobném překročení těch emisních limitů. Transport Environment, což je nevládní organizace, to přeskoumala a ta hovořila o tom, že tady jde o čištění katalyzátoru. Vozidla jsou vybavené katalyzátory a víte, že po určitém počtu je těch kilometrů, je potřeba je nechat eh, vyčistit, nebo ty filtry se musí nechat vyčistit a ty, eh, pokud tak není provedeno, tak eh, potom ten počet těch jemných částic může být tisícinásobně vyšší, protože pokud funguje správně, tak ty by neměly žádné takové částice unikat. A i zpráva komise to potvrzuje, že vozidla Euro 6 přes tento vyšší počet částic ještě pořád dodržují ten limit euro 6, takže musíme s těmi údaji zacházet velmi opatrně. Neměli eh, bychom směšovat eh, jablka a hrušky. Tady to opravdu, hm, ty údaje, které jste uváděla, souvisely eh, s katalyzátory a to by nemělo být směšováno s tím, jak to, to měření těch emisí funguje normálně. Děkuji vám za tyto poznámky. Ano, jde o čištění katalyzátoru, ale v případě, že nejsou správně čištění, tak ten eh, limit je překročen tisícenásobně. Myslím, že ještě bude mít přežitost o tom hovořit na těch technických eh, schůzkách. Když se podíváme na počet eh, vozidel, které nesplňují Euro 6, tak je to noční počet. <clears throat> Je potřeba to připomenout. Takže vám děkuji, pane Šulce určitě eh, by bylo dobře u této záležitosti udržet úroveň ambicí. Jak už bylo řečeno, eh, lhuta překládání pozměňovacího 29. ledna. Projednání pozměňovacích návrhů potom bude 19. února a hlasování na výboru bude tedy 19. února. Souhlasíte nebo mm, nemáte nic proti tomu? A teď se dostáváme k následujícím eh, bodům což je eh, návrh, který umožňuje Německu zavřít nebo pozměnit stávající bilaterální dohodu o dopravě, o kabotáži se Švýcarskem a zpravodajuje pan Markus Weber, kterého tady nahrazuje kolega. Děkuji, kolegyně, děkuji. Já si dovolím skombinovat body 5 a 6 našeho programu, protože to je v podstatě stejná věc s výjimkou těch zemí, kterých se to týká. Musím tady omluvit nepřítomnost pana Ferbra, on eh, vás zdraví a požádal mě, abych přečetla jeho poznámky. Tyto dvě zprávy se týkají zvolení nebo zmocnění pro Německo a Itálii, aby eh, uzavřeli bilaterální dohodu se Švýcarskem, která povoluje kabotáž v rámci eh, mezinárodní eh, osobní autokarové autobusové dopravy v přírodních oblastech mezi těmito zeměmi na základě už předloženého návrhu z loňského července. Nebyly tam provedeny žádné změny od Vem tomu, že tyto zprávy jsou čistě technické a nejsou nějak sporné, tak eh, k tomu je pouze jeden pozměňovací návrh týkající se právního základu, tak aby se bylo v souladu s tím obecným přístupem rady, abychom se mohli vyjmout, vyhnout trojstranným jednáním. <clears throat> Žádné další pozici nám přeloženy nebyly. Markus Ferber děkuje všem kolegům za vynikající spolupráci a doporučuje hlasovat pro obě tyto zprávy. Děkuji, pan Danielson za SAD. Máte slovo. Děkuji, jenom velmi stručně. Tady ten postup je velmi jednoduchý, ale je to pořád velmi důležitá věc. To jednání mezi Německem a Itálií a Švýcarskem se týkají jako usnadnit volný pohyb osob v příhraničních oblastech, takže je to důležitá věc. Obsahově souhlasíme s postojem pana zpravodaje, že můžeme přijmout návrh komise a souhlasíme také s tím jedním pozměňovacím návrhem a to je všechno této věci. Pane Tien, děkuji paní eh, předsedkyně. Vážení kolegové, já chci nejprve poděkovat eh, panu Ferbrovi za velmi konstruktivní práci na této zprávě. My vítáme, že obě tato rozhodnutí, jak eh, na Německo, tak i na Itálii, by měla zlepšit dopravní propojení obou těchto, nebo všech těchto tří zemí, což by určitě dobře, protože se tím zlepší přitažlivost této veřejné dopravy v přihraničních oblastech a proto tuto zprávu rozhodně můžeme podpořit. Děkuji, pane Etienne. A teď jsem zase na řadě já, jako stínová zpravodajka. Mám toho tolik. Tady chci také poděkovat panu Ferbrovi, našemu spojenu zpravodaji. Navrhuje jednu jedinou změnu toho textu navrženého komisí, týkající se právního základu, jde tedy o vyškrtnutí odkazu na článek 2.1 smlouvy. Je to velmi nekontroverzní a cílem je usnadnit cestování mezi Německem a Švýcarskem a Itálie a Švýcarskem. Jde o umožnění kabotáže v osobní dopravě a my v tom můžeme pana zpravodaje podpořit, včetně té navržené právní změny. Další řečník tady není. Pane Lungrene, zastupujete pana Zileho? Hmm, tak dobře, máte slovo. Můžu se pokusit. Já tady nevidím žádný eh, velký problém a můžeme tuto zprávu podpořit. Paní Kuntura má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jde o jednání mezi Itálií a Švýcarskem. Je to omezená dohoda o kabotáže. že u autobusové dopravy a my tady nevidíme žádný důvod, proč proti tomu něco namítat. Děkuji. Výborně. A teď za komisi, kdo bude mít slovo? Vítám tady pana Ležova. Vám přeji eh, dobrý nový rok. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci eh, vám poblahopřát co nejlepší všechno nejlepší. Myslím, že tady můžeme eh, to říci velmi stručně. Chceme poděkovat eh, panu Ferbrovi za přeložení těchto dvou zpráv k eh, původnímu návrhu komise. Jak bylo řečeno, je tady navržena jedna jediná změna textu, a sice odstranění článku 2.1 smlouvy. A pro nás komise je velmi důležité, abychom tam zachovali ten článek 91, což je ten aktuální právní základ pro dopravu. Rada již přijala Eh, svůj postoj v prvním čtení v červenci s podobným obsahem, takže i tam eh, jim eh, <clears throat> navrhovali odstranit ten odkaz na článek 2.1, takže obě tyto instituce jsou v souladu, což by mohlo, doufejme, znamenat, že dojde k velmi rychlému přijetí těchto zpráv. Chci ještě říci, že to první čtení rady, <clears throat> tam bohužel jsou některé Eh, technické změny v textu, ale nemyslím, že by to mělo představovat problém pro parlament. Ehm, jak parlament, tak i rada by se měli dohodnout na těch čistě redakčních eh, změnách a to by mělo vést k rychlému přijetí. <clears throat> Děkuji vám, pane Ležua, a dávám ještě jednou slovo paní Teller. Můžete uzavřít tuto debatu. Všechny ty připomínky byly velmi pozitivní, takže mi nezbývá než poděkovat eh, za všechny příspěvky a panu Ferbrovi to samozřejmě všechno ráda vyřídím. Děkuji. A pokračujeme otázkou absolutoria za rok 2018, souhný rozpočet Evropské unie. Jsou tady dvě zprávy. Nejprve Evropská komise a dále Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Paní eh, Claudia Montero tady zatím ještě není, i když by měla dorazit, tak si myslím, že bychom měli začít tou druhou zprávou. A to jsou agentury a společné podniky v dopravním odvětví. Připomínám, že jde o stále stejný postup absolutoria pro agentury a společné podniky Máme šest agentur a společných podniků, kterých se to týká. Clean Sky 2 a na, to bylo doplněno na žádost EPP, dále EMSA, EASA, ERA a, a společné podniky, jako je Cezar, Shift to Rail a Clean Sky. Takže, paní zpravodajko, uděluji vám slovo na pět minut, abyste popsala současnou situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že stínoví zpravodajové mi velmi pomohli, předložili mnoho pozměňovacích návrhů i kompromisních pozměňovacích návrhů, tedy bylo možné vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy a um, agentury a společné podniky na tom byly poměrně pozitivně a pokud jde o EMSA, registr pro řízení rizika byl v roce 2018 aktualizován. Nevedlo to k žádnému kritickému riziku, které by ovlivnilo roční eh, výhrady. Eh, máme tady pozněcí návrh stínového zpravodaje, nebo stínových zpravodajů, kterým ještě jednou děkuji. Ty poslanecí návrhy vylepšují text a týkají se skutečnosti, že agentura má podporovat členské státy při zmírňování a vylepšování rizik pro životní prostředí v souvislosti s námořním sektorem také používání drodů pro potírání nelegálního rybolovu je tady ve hře. Dále jsou tady doporučení ke správní radě a také pokud jde o pozici generálního ředitele agentury. Agentura odvedla velký kus práce, pokud jde o čentrovou vyváženost, podporovala kandidaturu žen, nabízela jim vhodné podmínky a pružné podmínky pro mateřskou dovolenou. Mnohá opatření byla přijata také tedy v byla přijata v genderové oblasti a je tady 17 pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na to, že agentura musí vylepšit udržitelnost letectví, vylepšit obecnou bezpečnost a zajistit, že tady bude technická podpora, pokud je o používání pro Tato agentura, ehm, ovšta, tedy agentura EASA se musí více věnovat čendrovým otázkám. Pokud jde o agenturu pro železnice, tak eh, úkoly byly rozšířeny a proto je potřeba dbát na možné střety zájmů. Ehm, máme tady čtvrtý železniční balíček a ehm, je dobré, že všechna opatření, která byla přijata, byla naplněna. Jsou tady i orientační pokyny pro používání vozidel na železnici. Tady máme také 17 pozměňovacích návrhů a kompromisní pozměňovací návrh, pokud jde o malé a střední podniky a neměli bychom zapomínat tedy na roli, kterou sehrávají Eh, při stanovování cen a tarifů. Hlasujte prosím pro tento pozměňovací návrh, protože otázka malých a středních podniků je pro mě velmi důležitá. Obecně lze říci, že potřebujeme konsolidovaný systém železnic, který bude konkurenceschopný a propojí Evropskou eh, unii a samozřejmě je třeba snižovat administrativní břemeno v tomto odvětví. Cesar tento podnik eh, pracoval na několika osách. Máme tady Horizon 2020, dále EU Space, kde se hovoří o dronech v rámci mechanismu pro propojení Evropy. Je velmi dobré, že zde byl přidělen zvláštní rozpočet. Pak jsou tady další projekty, eh, geografi, eh, geo, identifikace, geolokalizace a další projekty, kde se hovoří o budou, také o budoucí e, struktuře evropského vesmíru. Jsou tady různé právní rámce, které vstupují do hry. To situaci komplikuje, ale musíme mm, se pohnout před a Cesar již urazil velký kus cesty. Bylo tady předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a jeden kompromisní pozměňovací návrh, který uh, zdůrazňuje, jak užitečný je tento společný podnik pro inovace, uh, pro používání dronů ve, uh, v leteckém prostoru. Takže prosím, podpořte tento pozměňovací návrh. Hovoří se zde o to, že drony mají být uh, zaváděny pouze v prostoru bezpečnosti. Dohled nad nimi má být zvýšen a rozpočet navýšen v příštím finančním rámci. Pokud jde o Shift to Rail, v roce 2018 jsme zaznamenali pokroky, pokud jde o provádění tohoto programu Shift to Rail s účinným vynakládáním finančních prostředků. V roce 2018 inovativní aktivity zaznamenaly úspěch. Vše je kladné a postupuje dostatečně rychle. Provádí se také strategie proti podvodům pro roky 2017 až 2020. A v tuto chvíli nebyl zaznamenán eh, žádný případ eh, zvýšeného dozoru nebo dohledu. Nic nebylo předáno OLAFu. Eh, hovoří se tady také o tom, že je potřeba mít společnou železniční síť v budoucnosti na evropské úrovni a je třeba usilovat o mobilitu se sníženými emisemi. Podnik si přeje, aby evropský železniční systém byl spolehlivý, to znamená, čeká nás velký kus práce. Je potřeba, aby toto odvětví bylo atraktivnější a dostupnější pro všechny evropské pasažéry. A pokud jde o Clean Sky 2, společ, šestý uh, případ, tak tady je potřeba revidovat finanční rámec tohoto podniku, tak aby mohly být zavedeny nové finanční normy, které by byly v souladu s posledním nařízením Rady a parlamentu 1046. Vnitřní útvar eh, vydal důležitá doporučení pro tento podnik. Je tam registr, konsolidovaný registr rizika. Mělo by být pokryto veškeré riziko, které by mohlo souviset s aktivitami tohoto podniku do roku 2003. A eh, několik podvodných aktivit již bylo eh, zachyceno. Byly předloženy pozměňovací návrhy, a máme jeden poslanecí návrh, který vítá aktivitu tohoto podniku v rámci Clean Sky 2. A podívejte se prosím tedy na hlasovací seznamy. Děkuji, zahajuji diskuzi a slovo má paní uh, eh, Taylor za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové agentury dobře odvádí svou práci, alespoň obecně řečeno, ovšem eh, když eh, se snažíme o efektivnější dopravní odvětví, budou muset dobře plnit své úkoly i v příštích letech. Mm, budeme potřebovat veškerou podporu a také možná tlak Evropského parlamentu, pokud si přejeme dospět ke eh, jednotné železniční síti Nejsou tady žádné velké problémy, ale chtěla bych pouze stručně zdůraznit tři věci před řícečním hlasováním. Za prvé, eh, Shift to Rail, práce tohoto společného podniku je opravdu nesmírně významná pro naše politické cíle a pokud srovnáme stupeň automatizace eh, tedy mezi silniční a železniční dopravou, tak je zřejmé, že tam je prostor pro vylepšení. Takže proto si kladu otázku, proč míra pro program Horizont 2020 byla tak malá, pro rok 2018 tak nízká. Byla bych ráda, kdyby Evropská komise e, tuto věc vysvětlila podrobněji. Za druhé, pokud jde o zítřejší hlasování, ocenila bych více informací, e, pokud jde o e, těch 52 milionů EASA. Chtěla bych zdůraznit, že e, každé letadlo, e, kdyby vlastně e, tady využívalo ten technologický pokrok, tak bychom opravdu snížili emise CO2 o mnoho, mnoho tun, tedy tolik, jako produkuje jeden středně velký stát v Evropské unii. Předložila jsem pozměňovací návrh k této věci a doufám, že můžete tento pozměňovací návrh podpořit, protože toto jsou fakta, která by měli naši občané znát. Je to velký výdobytek eh, evropského výzkumu a vývoje. Závěrem bych chtěla vřele poděkovat všem kolegům, zejména zpravodajce paní Krapíny a děkuji samozřejmě také všem našim kolegům, kteří eh, na této věci eh, absolutoria pracovali. Děkuji pan Etienne na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Grapíny a všem stínovým zpravodajům. Byla to dobrá spolupráce a když dobře spolupracujete, dospějete k dobrým výsledkům. Myslím si, že to byla dobře odvedená práce. A sedm minut místo pěti, když hovoříte o šesti agenturách, to není špatný výsledek. Někteří lidé sedm minut hovoří o jiných věcech, o jednotlivých věcech, takže já si myslím, že eh, to je dobrý výsledek eh, když eh, tady, eh, tady máte hovořit i o podrobnosti, pokud jde o ta absolutoria. Někdy je to více technické než politické, ale někdy je dobré eh, zaměřit se na to i politicky. Je to samozřejmě velký výkon pro tyto agentury a proto je musíme také náležitě finančně vybavit. Zejména společné podniky kde vynakládáme veřejné prostředky ve spolupráci s průmyslem, tak tam si myslím, že můžeme toho dosáhnout opravdu mnoha, mnoho, zejména pokud jde o nové testy v souvislosti s Green Deal. A, a nebo, a, ano, a společný podnik, jako je Klínská, je tam opravdu odvádí skvělou práci. A Paní Tále tady také hovořila o Nizozemsku. Tam byla čísla z roku 2015. Možná, že kdybychom si vzali aktuálnější čísla, tak i, eh, a třeba i nějakou vě, větší zemi než Nizozemsko, tak bychom to aktualizovali. A, ale možná je dobré to, to takto udělat, aby lidé věděli, proč je dobré provádět tento výzkum a k čemu může vést co může přinést evropským občanům. Děkuji vám ještě jednou a dále bych chtěl zdůraznit, že zpravodajka se pokusila o kompromisní pozměňovací návrh, pokud jde o ERA a příslušné stanovisko pozměňovací návrh 16 a 7 chtěla spojit. To jsou kompromisy Renew a ID. Je dobré usilovat o kompromisy, ale v této věci bych chtěl podotknout, že e, pozměňovací návrh Renew je o něco lepší, takže prosím, e, hlasujte pro e, pozměňovací návrh Renew a ne pro ten kompromisní pozměňovací návrh. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, pane Etienne a pan Freud. Freund, máte slovo. Děkuji zpravodajce a zpravodajům za návrh stanoviska. E, velká většina prvků, které jsou zde zmíněny, odpovídá našemu názoru. My například vítáme e, zmínku o problematice genderové vyváženosti a EASA. Také souhlasíme s tím, že eh, pokyny pro ochranu oznamovatelů eh, jsou velice důležité. A kromě toho ještě je nutné zdůraznit, že ve všech agenturách je důležité eh, zavést pojistky proti střetu zájmů. A k tomu jsme také předložili pozměňovací návrh. A jinak si myslíme, že e, toto správně odráží problematiku e, modálního e, posunu a jinak podpoříme názory těch kolegů, pozměňovací návrhy těch kolegů, které jsou nastavit tímto směrem. Také co se týče letectví, tam to je také velice důležité absence zdanění a restrikce v daném sektoru v praxi znamenají, že Eh, single European Sky a zlepšení řízení letového provozu mohly vést k vyšším eh, objemům letecké přepravy a nikoli ke snížení emisí, protože tím, že jsme zvýšili efektivitu, to neznamená nutně, že by klesly úrovně emisí. A eh, my tedy, zvláště v leteckém sektoru, a o to bychom měli usilovat, je tedy celkové snížení emisí. A e, myslím si, že vyšší daně to je jediná cesta, která by tady mohla pomoci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane A za ID tady nikoho nemáme. Paní Dali za GUE, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, a já se omezím na ty oblasti, kde jsme předložili pozměňovací návrhy, zvláště co se týká agentury EASA. Naše skupina zdůrazňuje problematiku finančních a lidských zdrojů eh, agentury pro bezpečnost letectví, aby byly zajištěny především bezpečnostní aspekty. Eh, a nejde jenom o to, že se někam hodí peníze, to nestačí, ale říkal také jasně, Eh, řekl, že jeho práci brání absence zdrojů nebo nedostatek zdrojů vzhledem k tomu, jak má EASA širší mandát eh, a například eh, vyšetřování bezpečnosti Boeing 737 MAX a podobně. Také jsme zaznamenali genderovou nevyváženost na, v představenstvech agentury, agentur a nakonec otázka eh, čistého nebe eh, pro nás klíčový význam má vytvoření strategie pro zabránění podvodům to ve světle zprávy z roku 2018, tam, kde to vzniklo v partnerství soukromého veřejného sektoru, kde jsme s velkým nadšením, tady některé skupiny s, s velkým nadšením vítali tyto výsledky, na druhou stranu řekli, že Eh, tady není žádná zásadní kontroverze. Můžeme eh, se tedy posunout dopředu a velice se těšíme eh, na zítřejší hlasování. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo komisi panu Dediosovi. Prosím, máte slovo tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. My chceme přivítat návrh stanovisko eh, tedy eh, eh, včetně společných podniků a velice se těšíme na mm, zítřejší hlasování. Doufáme, že to bude podpořeno. A požadavek ze strany EPP na doplnění. My bychom mohli další informace zpřístupnit později odpoledne ještě eh, tedy konkrétně eh, informace, eh, které se týkají Shift to Rail a Horizont 2020. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za tato vystoupení a připomínám, že hlasovat se bude zítra 21. ledna výbor, ve výboru KONT, tedy pro rozpočtovou kontrolu, se bude hlasovat 19. a 20. února. Eh, což eh, eh, zítra budou, se bude hlasovat, jak jsem zmínila. A nyní budeme pokračovat s paní Klaudy Montero. Tedy dám vám slovo především v souvislosti slavného absolutoria 2018. Paní Montero, máte slovo pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Um, um, já jsem byla ve výboru pro rybolov, musela jsem se a musím se tam ještě vrátit, protože tam mám ještě další vystoupení. Nicméně, pokud jde o naši eh, zprávu, o zprávu, o níž diskutujeme, bych chtěla poděkovat kolegům, eh, kteří předložili pozměňovací návrhy. Bylo jich celkem 22. A máme také dva kompromisní návrhy, které eh, předkládám jako zpravodajka eh, a zaměřuji se eh, tedy především na tyto pozměňovací návrhy, protože se dostáváme k věcné problematice. Ehm, a koordinátoři transevropských sítí již připravili připravují a prezentují výroční zprávy parlamentu a domnívám se, že nové navrhované mechanismy bude nutné projednat v jiném mechanismu, nikoli v souvislosti s absolutoriem. A e, pozměňovací návrh 15 e, já si nemyslím, že by to byl správný kontext. E, tady je to velice vágní. A jsem pro návrh, který eh, se týká infrastrukturních změn pro existující infrastrukturu a pozměňov a části, které se týkají práv cestujících, ehm, případně eh, udržitelného cestovního ruchu, strukturálních fondů, tam eh, to vše mohu podpořit. A Eh, také víme, že tento pilíř Vojenský pilíř je pro eh, nás prioritou, zároveň eh, chci zdůraznit, že v tom vojenském pilíři chceme posílit schopnost reagovat na situace, jako jsou humanitární krize a přírodní katastrofy. A souvislosti s těmito dvěma pozměňovacími návrhy chci eh, apelovat na kolegy, aby mě případně kontaktovali eh, protože já se budu muset ještě vrátit do druhého výboru, takže prosím, dejte mi vědět, budete-li chtít předložit nějaké další pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát, paní Montero. A paní Grapiny, vy máte dvě um, minuty za SD. E, děkuji. Já chci nejprve poděkovat paní zpravodajce Ehm, naše skupina text analyzovala a a analyzovali jsme také kompromisní e, návrhy a celkově tedy souhlasíme s těmi kompromisy, které e, s nimi souhlasí také zpravodajka. E, týkají se celé řady široké škály záležitostí, takže doufám, že se podaří připravit skutečně konsolidovaný text, který bude možné schválit. A co se týče další zprávy, já jsem neměla příležitost vystupovat. Chci odpovědět dvěma kolegům, Eh, eh, kteří se vyjadřovali eh, během naší schůze. Tyto návrhy se vždycky uvádějí v textu návrhu samotného a pokud jde o podnět EPP, tak si nemyslím, že by se e, jmenovala konkrétní země v pozměňovacím návrhu. Já jsem proto nemohla být, e, nemohla souhlasit s tím, že by se tam uvedl konkrétní název státu. Proč? E, nemyslím, že by bylo vhodné tímto způsobem jednat a bychom to aktuálně zmínili podle aktuální situace, proto zmíněný pozměňovací návrh nebyl podpořen, protože se tam jmenuje konkrétní stát výslovně Výborně, pane Etienne, máte slovo na dvě minuty. Eh, děkuji vám eh, za pana Bazadiase, za Renew eh, stínového zpravodaje. Chci poděkovat paní Montero za konstruktivní práci. Konkrétně k síti TNT chceme ještě jednou zdůraznit naše znepokojení se odsouváním páteřní sítě tente A e, jinak vítáme e, vylepšení, která již byla dosažena. E, doporučujeme mechanismus orientovaný na výsledky, který bude zaměřen na plnění cílů i dlouhodobých cílů a budou v souladu také cíly pro rok 2020 a 2030. Co se týče CEF, včetně plnění konkrétních cílů jako digitalizace dopravy a podobně. Měla by proběhnout kvalitnější koordinace, aby byly dosaženy synergie mezi dopravou, energetikou a telekomunikacemi. Důležité je soustředit se na vývoj vhodných projektů A dále práva cestujících podle splavě eh, SEA Eh, řada cestujících je, není dostatečně informována eh, o svých právech, proto ani nevyužívají možnosti eh, odškodnění. Chceme zlepšit rámec a srozumitelnost prav cestujících. A nakonec vojenská mobilita. Chceme zdůraznit, že infrastrukturní politika nabízí také příležitost dosáhnout synergie mezi civilními a vojenskými potřebami v rámci TMT a pro proto doporučujeme a podporujeme zavedení vojenské mobility právě do politiky TNT. Umožní nám to také lépe reagovat na eh, nouzové situace, jako například přírodní katastrofy, eh, civilní nepokoje a podobně. A chceme poděkovat ještě jednou eh, paní zpravodajce za spolupráci, která byla velmi konstruktivní. Děkuji, pane Fol. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My, jakožto zelení, jsme již zdůraznili, že nevítáme militarizaci nástroje propojení Evropy, proto doporučujeme vypustit zmíněný odstavec ze stanoviska. Děkuji mnohokrát. Paní Dali, máte slovo. Dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, většina záležitostí není kontroverzní, můžeme zpravidla kompromisní návrhy eh, podpořit, nicméně ten velký problém je vojenská mobilita, která má být doplněna k politice TNT a návrh komise tam zařadit novou obálku dedikovanou vojenské mobilitě 6,5 miliard tady bych eh, eh, reagovala i těm dalším řečníkům. Pokud potřebujete tyto peníze na humanitární krize a přírodní katastrofy, tak bychom spíše měli vydat tyto peníze na boj s klimatickou změnu a v důsledku toho tím pádem nebude až tolik k těch přírodních katastrof, které de facto nejsou přírodní, ale jsou způsobené eh, klimatickou změnou, až by nebylo nutné tolik militarizovat a neměli bychom zasahovat tolik do vnitřních záležitostí záležitosti dalších zemí. Ale obecně eh, bychom také byli, eh, se chtěli zasadit za vypuštění odstavce o vojenské mobilitě. Naše skupina zdůrazňuje kvalitativní analýzu a také vítáme pozměňovací návrh, který připomíná komisi, že finanční prostředky vydávány na finanční nástroje eh, jsou velice důležité z hlediska kritérií výkonnosti a komise by měla v souladu s nimi také postupovat. Děkuji vám, paní Dali a zdá se, že za komisi nikdo vystupovat nebude. Chci připomenout, že hlasovat se bude zítra 21. Eh, ve výboru KONT se bude hlasovat 19. a 20. února a na plenárním zasedání to bude druhé zasedání měsíce března a budeme pokračovat k výměně názorů s Matthew Baldwinem, který je evropským koordinátorem pro bezpečnost silničního provozu. Dobrý den, vítejte tady, pane eh, Baldwine. Vám přeji šťastný nový rok. Velmi no, rádi, že vás tady dnes eh, můžeme přivítat. Děkujeme tedy za to, že jste přijal naše pozvání a přišel jsem k nám na výbor. Jak víte, cílem Eh, vaší dnešní prezentace je výměna názorů eh, o naší strategii bezpečnosti silničního provozu a jaká konkrétní opatření můžeme přijmout. Víme, že bezpečnost silničního provozu se v poslední době v Evropské unii výrazně zlepšila a silniční síť je v Evropské unii nejbezpečnější na světě, ale přesto i tak počet umrtí a počet zranění zůstává příliš vysoký a z toho důvodu Evropská unie přijala přístup, který by měl vést k nulovému eh, počtu eh, nehod, tedy jde o to, abychom ukončili umrtí a zranění na našich eh, silnicích a vaše role zahrnuje koordinaci mezi Evropským parlamentem, českými státy, městy, ale dalšími aktéry v této oblasti. Já vám chtěla poděkovat eh, za vaši práci. Ta eh, práce není možná eh, dostatečně uznávaná všemi, ale je nesmírně důležité, protože toto téma se týká nás všech. Týká se to také udržitelné mobility v budoucnosti, inteligentních dopravních systémů, nízkých emisí, ale jde také o to, jak informovat uživatele silniční sítě, zejména ty, kteří jsou nejzranitelnější o tom, eh, co by mohli pro bezpečí udělat oni. To se týká ale i eh, chodců a cyklistů. Takže eh, na úvod bych vám, pane Bolvin, dala slovo, abyste nám nastínil tu současnou situaci a na základě toho potom budeme klást přesnější otázky. Takže na 10 minut, pane Bolvin, máte slovo. Děkuji paní eh, předsedkyně, děkuji si za vaše velmi laskavá a velmi relevantní slova na úvod a já se budu vyjadřovat eh, ve své mateřštině, aspoň až do konce ledna. Děkuji vám, eh, dámy a pánové, pro mě je opravdu velkou ctí, že jsem dostal toto pozvání. Rád bych hovořil o, dvě, o dvou tématech, které vás určitě velmi zajímaví, což je bezpečnost silničního provozu a udržitelná mobilita. Já zůstávám zástupcem generálního tajemníka na DG Move, ale byl jsem eh, po, požádán komisařkou Bolc v loňském roce, abych eh, převzal tuto novou roli Evropského koordinátoru pro eh, bezpečnost silničního provozu a udržitelnou mobilitu. Já jsem se tento úkol přijal velmi rád, a protože bezpečnost na silnicích je pořád velký problém, také je to moje osobní Eh, zaujetí, které mě k tomu vedlo a je to úzce propojeno s otázkou mobility, protože když eh, budujeme lepší eh, infrastrukturu pro chodce a pro cyklisty, tak jednak umožňujeme ten zdravou mobilitu a také tu infrastrukturu děláme bezpečnější, než byla. Víme, že 80% obyvatel do roku 2050 bude žít ve městech a proto je ta otázka mobilita spojena s životem ve městech, spojené se bezpečnosti chodců, cyklistů a motocyklistů, kteří představují až 70 obětí eh, dopravních nehod ve městech. To je propojeno také s náklady na externí náklady dopravy, až 1, 1 bilion eh, euro eh, spojený s špatnou kvalitou ovzduší, ale ztrátou habitatu, ale také jde o zablokování silnic a Eh, náklady dopravních nehod. Měli bychom všechny tyto externí faktory snižovat a tím pádem také snižovat naše závislost na spalovací motory ve městech. V konečném důsledku mě to a také vede k té podrobné strategii pro eh, snižování emisí eh, v té nové zelené dohodě a o té byste měli hovořit s komisařem Valianem velmi brzy tady na výboru. Takže nejprve začnu rozsahem toho problému bezpečnosti silničního provozu. Tady to projdu velmi rychle, za což se omlouvám. Vím, že vy znáte ty základní věci v mé prezentaci. Toto jsou údaje, které znáte velmi dobře a které jsou eh, jednoduše řečeno neakceptovatelné. A říkám to proto, že eh, my to vlastně eh, v současnosti akceptujeme, v letectví nebo v jiných sektorech bychom to neakceptovali. Eh, ty počty jsou tady prostě příliš vysoké. A my o těch věcech hovoříme, jako by byly výsledkem nějakých nehod, že by byly na nás eh, uvaleny jako boží mocí, nad kterou my nemáme žádnou kontrolu. A měli bychom si uvědomit, že tato úmrtí se vyskytují ve veřejné sféře a v určitém Eh, okamžiku si musíme uvědomit, že je to selhání naší zodpovědnosti, jak zajistit bezpečnost všech uživatelů. A eh, ta vize nula a s tím nový přístup k eh, bezpečnosti silničního provozu nám prostě diktuje, abychom s tím konečně něco udělali. A v tom kontextu jsou tady cíle bezpečnosti, už tady vidíte tu historii to věcí. Ty první cíle vznikly v roce 2001, Bílé knize. Podařilo se nám to v první desetiletí snížit o 43%. Tento cíl tedy byl dosažen. Nicméně v, té dal, v tom dalším následujícím desetiletí se nám to nepodařilo snížit ten, eh, o těch 50% plánovaných pouze o 21%. A já jsem velmi rád, že ve Valetě ministři dopravy Eh, znovu zopakovali tento cíl na to nadcházející desetiletí roku 2030 o 50 snížit počet úmrtí a také vážných zranění dopravních, dopravních nehod. Tady vidíte eh, ten trend, který ukazuje, že z toho nejvyššího bodu v roce 72, kdy těch úmrtí bylo více než 200, Eh, eh, za rok jsme se dostali na 50, nebo 200 na milion, k 50 na milion a podařilo se nám také snížit to, ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Ale je také potřeba si uvědomit, a na pravé straně tohoto grafu to vidíte, že tady to začíná stagnovat. A nezlepšuje se to od roku 2013, se nám nepodařilo výrazně snížit počet umrtí a vážných zraních. Toto je zvětšení té eh, novější fáze toho grafu. Tady vidíte v podstatě, že ta, eh, ten trend eh, zůstává stejný. A když zkoumáme ty příčiny tohoto jevu, tak je to proto, že umrtí uživatelů se snížilo 26%, cyklistů o pouze o 5% a počet těch zranitelných uživatelů je teď vlastně stejný jako počet těch umrtí v, uvnitř vozidel a potřeba říci, že se nám podařilo tedy zlepšit tu bezpečnost pro ty, kteří se nacházejí uvnitř aut, ale nepodařilo se nám zlepšit tu bezpečnost pro ty, kteří jsou mimo eh, vozidla. Tady asi se vám nepodaří identifikovat, eh, který z těch států je na tom nejlépe. Tady vidíte vlevo Spojené království, ale podívej, uvědomte si také, že to Dánsko a Irsko se výrazně zlepšilo. Jsou tady dvě země, Švédsko a Nizozemsko, které eh, historicky mají výborné výsledky, ale tady se to začalo zvyšovat. Vpravo vidíte ty státy, které eh, mají nejvyšší počet úmrtí a zranění Vidíte, že pokroku dochází u těch států, které eh, mají nejvyšší počet, ale pořád eh, mají ještě před práce. A na úplné pravici tady vidíte ty nejlepší eh, žáky. Když se posuneme mimo Evropskou unii, je to Norsko, současně nejlepší. A je potřeba si uvědomit, že Oslo přijalo velmi radikální kroky v této oblasti udržitelné mobility a bezpečnosti dopravy tak tady v roce 2019 došlo pouze k jednomu úmrtí a nebyl to žádný zranitelný uživatel. Norsko jako celek v podstatě žádná úmrtí eh, dětí a nezletilých do 15 let věku. Takže, dámy a pánové, když říkáme, že to je nemožné, že eh, nic takového nedokážeme, tak je potřeba říci, že to možné je. Tady jsou některé z těch nástrojů, které Evropská unie má pro bezpečnost Eh, na silnicích, to vám asi nemusím eh, všechno říkat, ale chtěl bych se zmínit o té čtvrté odrážce, což je financování a já bych chtěl poděkovat vašemu výboru za velmi štědrou podporu při financování tří pilotních projektů o bezpečnosti silničního provozu. Je to Road Safety Exchange, to byl twinningový projekt, který eh, propojil ty státy s nejhoršími výsledky a já se vydám také na zjišťovací misi do Francie, abych zjistil, jak to tam bylo prováděno, ale potom také jde o měnu informací a, a automatizaci dopravy. To všechno budou zprávy, které budou k dispozici velmi brzy. A v loňském roce jsme už přijali strategii pro bezpečnost silničního provozu a také eh, máme v komisi pracovní dokument, eh, který popisuje, jak by ta strategie měla fungovat. Nejde pouze o legislativu, ale nebojíme se přijímat legislativu tam, kde to bude potřeba. S vaší pomocí v posledním roce se nám podařilo eh, přijmout řadu návrhů. A když teď rychle přejdu dál, tak tady se zmiňujeme o tom, co bychom chtěli dosáhnout u těch klíčových výkonnostních indikátorů, protože když to neměříme, tak nejsme schopni tento proces řídit. Takže my jsme se rozhodli proaktivně s čínskými státy eh, sbírat data o těchto osmi oblastech a ta data budou měřena od tohoto roku a tím budeme mít eh, lepší porozumění toho, které jsou, jaké jsou příčiny těch eh, nehod. A když se podíváme do vzdálnější budoucnosti, já vím, že by vás asi zajímalo, jaká je chystaná legislativa v této oblasti. Tady bych chtěl upozornit na dvě nejdůležitější věci. Jednak dojde k revizi eh, směrnice o přeshraničních dopravních předstupcích. Pokud eh, se z Německa pojedete ve Francii a tam eh, překročíte rychlostní limit, tak bude možné to promítnout do těch eh, vašich řidičských průkazů bezodkladně. Chceme také prověřit proveditelnost eh, toho, že různé zákazy a omezení, které máte v jedné zemi, budou platit i v jiných zemích. A potom chceme revidovat eh, doporučení o povoleném obsahu alkoholu v krvi. A v neposlední řadě se chceme také podívat na to, jak bychom mohli posilit některé z našich činností v některých oblastech, eh, což jsou ty klíčové indikátory. Hlavně je to rychlost v obydlených oblastech a potom no, odvádění naší pozornosti, zejména mobilní, mobily. A potom jde o bezpečnostní aspekty té celé debaty o automatizaci dopravy a umělé inteligenci a to jsou všechno věci, o kterých s vámi rád budu diskutovat. A teď ještě ta globální dimenze této problematiky. Všechno, co jsem až říkal až dosud, se týkalo Evropské unie. To je eh, můj hlavní úkol. Já mám vést to úsilí, to, abychom snížili počet umrtí a vážných zranění v Evropské unii. Jsme ve vedení ve světě, ale máme také zodpovědnost pomoci dalším a v únoru 19. a 20. února se bude konat první eh, konference OSN o bezpečnosti a já doufám, že ten návrh toho prohlášení už je k dispozici na internetu, možná, že eh, vás to bude zajímat. Eh, bude velmi silné a tam chceme hm, přistoupit k vytvoření globálních cílů. Komisař Valen tuto konferenci také navštíví, bude tam mít projev a já doufám, že tam bude zastoupen Evropský parlament. A nesmíme zapomínat také, když se díváme na ta počet těch umrtí, to jsou ty údaje, které vidíte tady nahoře, 1,3 milionu úmrtí na celém světě na eh, cestách. Doufáme, že se nám to podaří snížit na 40 milionů do roku 2050. Rok 2050 je samozřejmě také to datum, kde bychom měli dospět k té vizi nula. Ten největší hrozby dnes na světě není HIV, není to tuberkulóza, eh, nejsou to žádné další choroby, ale jsou to umrtí na cestách. A teď udržitelná mobilita, už mi moc času nezbývá, ale eh, eh, existuje stokholmské prohlášení, které propojuje to umrtí s tou udržitelnou mobilitou. Je tady také eh, vynikající zpráva eh, expertního panelu. Doufám, že jste měli příležitost na to podívat. Chtěl bych upozornit na některé souvislosti, které já tady vnímám. Je to Evropská zelená dohoda, to doporučení, že bychom měli snížit emise o 90 do roku 2050, eh, emise tedy z dopravy, tak aby doprava byla klimaticky neutrální a říkáme, že veškerá mobilita musí být udržitelná je to velká výzva, nechci předjímat ani tu novou strategii udržitelné dopravy, která by měla přijít průběhu tohoto roku, ani to, co bude říkat můj komisař tady na výboru, ale jako koordinátor myslím, že můžu upozornit na tuto existenciální otázku. Například to, že doufám, že se podaří naplnit to, co jste viděli v našem sdělení, že my v komisi bychom rádi dosáhli uhlíkové neutrality roku 2030 a chceme na tom spolupracovat s Evropským parlamentem. Hodnotíme také náš balíček z roku 2013 o městské mobilitě. Myslím, že Evropská unie tady sice nemá tak eh, velké kompetence, co se měst týče, ale myslím, že je tady velká poptávka po tom, abychom na místní úrovni povzbudili městskou mobilitu. Víme, že řada měst se Eh, přijala ty plány městské mobility, k tomu jsme vydávali naše eh, doporučení a teď se snažíme vypracovat standardizované indikátory, aby města mohly hodnotit své politiky a byli bychom rádi, kdybychom v rámci sevko mohli některé z těch projektů podpořit. A eh, připomínám také velké nadšení pro ten koncept Evropského týdne mobility. Rádi bychom to zopakovali v tomto roce aby se tady Bruselu mohla konat konference na, konce, na konci září. Tím už musím končit, protože si uvědomuji, že jsem se nezmínil o celé řadě eh, dalších věcí, eh, o mobilitě jako službě a o transformativní eh, věcech v oblasti inteligentních měst. Tím tedy musím končit. Doufám, že jsem vám dal určitý náznak toho, jaké eh, hlavní věci dělám jako koordinátor v této oblasti a samozřejmě si rád vyslechnu vaše rady, eh, vaše náměty a pokud eh, budete mít chuť, tak rád přijdu a podám informace o tom, jak se to vyvíjí. Děkuji, pane Baldvine, za vaši analýzu. Je z toho zřejmé, že nás čeká ještě velký kus práce a také potřebujeme odvahu, e, my jako zákonodárci a potřebují i města. E, každý bude mít dvě minuty na rozpravu, během rozpravy. Takže první kolegyně má slovo. Kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Poldvine, za vaše vystoupení a prezentaci. Je dobré, že rok začínáme právě takto důležitou věcí, která je mi velmi blízká. Já jsem eh, naprchoval eh, pilotní projekt minulý rok a bylo to schváleno. Eh, šlo no, o podvody z tachometry a já doufám, že brzy budeme mít první výsledky. Eh, je to poměrně prosté, využívají se anodybní výměny dat k technickým testům, které musí každý rok nebo pravidelně vozidla podstupovat a pak se to používá k prevenci toho, aby někteří eh, obchodníci eh, z druhé ruky, z auty, potom měnili počet najetých kilometrů na tachometrech. S ohledem na to, že velký podíl nehod eh, silničního provozu se děje kvůli chování řidičů, také kvůli silničním podmínkám, ale částečně je to někdy spojeno i s, se stavem vozidla. A je eh, mnoho občanů v Evropě, kdo, kteří se nemohou dovolit eh, koupit si zcela nové vozidlo, kupují si vozidlo z druhé ruky. A co si myslíte o myšlence eh, celoevropské záruky pro automobily z druhé ruky, kde by se zaručilo, že aspoň, alespoň pro každého spotřebitele, zákazníka tady bude záruka těch těch kilometrů do jisté míry, tak aby se zkrátka zajistilo, že to auto se prostě nerozbije po nějakou dobu. Co v budoucnosti plánujete, jaké kroky v příštím roce k, ke školení mladých řidičů ohledně bezpečného řízení, zejména během obtížných meteorologických podmínek? Děkuji, pan Danielson, má slovo. Děkuji. A děkuji také panu Baldvinovi za prezentaci. Silniční bezpečnost je důležitým tématem, který se dotýká nás všech, ať už jsme pasažéři, nebo někdo pracuje v tomto odvětví, nebo jste chodci, cyklisté. A já mám několik otázek. Za prvé, pokud jde eh, o eh, alkohol za volantem, podpořil byste celoevropský limit pro profesní řidiče, profesionální řidiče, nějaký limit, který by byl potom prováděn ve všech členských státech, tak to v současnosti není. A mohl byste také poskytnout aktuální informace, pokud jde o podporu celoevropskou eh, pro um, uh, zavádění uh, blokování v případě požití alkoholu to je velmi důležité. A dále, jaké jsou vaše priority, pokud jde o směrnici o bezpečnosti silniční infrastruktury a jak budete pracovat na tom, aby se zajistilo, že maximální počet kilometrů a tedy silnic bude vlastně podléhat nebo že se tam bude dodržovat směrnice tak, aby se zvýšila silniční bezpečnost. Děkuji, pan Etienne, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já si myslím, že silniční bezpečnost je důležitým tématem. Myslím si, že všichni se na tom shodneme. To bychom rozhodně měli. A my jsme viděli ta čísla, pane Baldvine. Viděli jsme, že teď to trochu stagnuje, ten pokles. A myslíte si, že ta čísla poklesnou, až přijde automatizované řízení? Je to pro nás to klíčové opatření, které eh, povede k tomu, že se vyloučí lidské selhání? A jak se jistíte, že eh, automatizovaná vozidla budou řádně komunikovat? Když řídíme automobil, tak tam máme oční kontakt a vidíme, eh, že někdo předjíždí nebo hm, zkrátka se nějakým způsobem chová a zejména v Bruselu je to hm, pro mě poněkud eh, zvláštní to pozorovat, jsem Němec a eh, je to pro mě nezvyklé, ale jak tedy zajistíte tuto eh, komunikaci, řádnou komunikaci automatizovaných vozidel? Už tady máte nějaké informace o tom pilotním projektu. Já vím, že to přijde až v únoru, ale možná, že už byste mohl dát takovou předběžnou informaci o výsledcích pilotního projektu. Pan Dertler jsem tady již hovořil o alkoholu za volantem a asi bychom ho měli zmínit i další drogy za volantem. Je to pouze otázka lidského selhání anebo uh, pokud eh, automatizované řízení Tedy myslíte si, že by to mělo vyloučit, když budete v automobilu, že budete v bezpečí? Bude to tak? Děkuji. Další řečník. Děkuji. Paní předsedkyně, děkujeme panu Boldvinovi za jeho prezentaci. Bez pochyby rádi vidíme, že čísla se po desetiletí zlepšovala, ale je velmi znepokojivé, že nedosahujeme dostatečného pokroku v posledních letech. Hovořilo se tady o rozptýlení během řízení, ale když se podíváme eh, na automobilový průmysl, kde nám nabízí různé obrazovky, kde si můžete spustit eh, třeba pustit SMSky nebo YouTube videa a tak dále, tak je otázka, zda eh, tato zařízení opravdu přispívají k větší bezpečnosti, tedy jestli nepřispívají eh, ke snížení bezpečnosti. Jak můžeme podpořit aktivní cestování? Jak můžeme eh, tady přimět ty lidi, kteří dělají věci pro zdraví, jak jim můžeme umožnit, aby dále sportovali, běhali a jezdili na kole a zároveň byli v bezpečí? Ehm, tady, když narůstá motorový, motorová doprava, tak eh, vlastně se zároveň omezuje prostor pro tyto osoby a ehm, pak je tady ta možnost je vyznačit eh, výraznými barvami, různými vestami a tak dále. Možná, že by bylo dobré snížit eh, rychlost, tak aby děti mohly se pohybovat po městě, aniž by museli vypadat jako cestáři a e, možná by e, to bylo lepší, kdybychom jim umožňovali jiné způsoby dopravy, než aby je rodiče museli všude rozvážet. Takže mě by zajímalo, jestli jsou nějaké příklady, ke kterým e, bychom mohli vzlížet nebo podívat se na mm, inspiraci, aby lidé mohli se po městě pohybovat jako chodci a cyklisté více. Existují takové příklady, bych to uvítal. Děkuji, paní Lešante. Děkuji, paní předsedkyně, dvě minuty. Děkuji, pane Boldvine, za vaši prezentaci, velmi podrobnou. Zatímco silniční bezpečnost se v Evropské unii zlepšila v posledních letech, počet zraněných a počet Eh, úmrtí na silnicích eh, zůstává stejně vysoký. Vy jste tady hovořila o, sto, hovořil o 135 tisících zraněných, 25 tisíc eh, mrtvých a ve Francii tady máme 113 tisíc zraněných například. Je to opravdu dramatický výsledek. takže tady Eh, je to něco, co se týká všech účastníků provozu. Máme tady dumping ze strany eh, řidičů z, východa a pak, z východu a pak tady máme ještě i řidiči z míst mimo EU. Podle sítě investigativních novinářů počet dokumentů, který umožňuje mimo komunitu mimo evropským eh, řidičům, aby tady pracovali, velmi vzrostl od roku 2012 až do roku 2017 je to asi 107 tisíc. Eh, jsou to Bělorusové, eh, Kazachové, Filipínci nebo i Sri Lančané, eh, kteří se velmi hrnou do tohoto odvětví za velmi prekérních podmínek. Velmi často dochází k ilegálním praktikám, to znamená, musí řídit velmi dlouho a to je samozřejmě nebezpečné. Proto se ptám, proč nechráníme naše zaměstnance před postupy, které tady nedovolujeme našim vlastním podnikům. Já si myslím, že tím by se jistě prospělo silniční bezpečnosti. Děkuji, paní Kontura. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Baldvinovi za jeho prezentaci. Mohu říci, že Evropská unie i v mezinárodním měřítku zastává přední místo, pokud je o silniční bezpečnost. Ačkoliv zároveň e, jsme viděli, že ta čísla stagnují od roku 2013, počet úmrtí na silnicích se nesnižuje, ale máme tam e, tedy stagnaci a nebo od roku 2013, eh, předtím to byly 2% poklesu a od roku 2013 to stagnuje. A dále je tady jiný znepokojivý faktor a to, že dochází ke stále větším rozdílům mezi členskými státy. Samozřejmě, že otázka bezpečnosti silničního provozu je velice eh, složitá a členské státy tady eh, mají své pravomoce, ale když tady vytváříme novou politiku, musíme se zamýšlet nad tím, kde se objevují nedostatky. Čím je způsobena tato stagnace v posledních letech? Jaké jsou ty nejdůležitější faktory, které vedou k těm velikým rozdílům mezi členskými státy? A na základě těchto závěrů by potom komise měla říci, co chce podniknout, aby tyto rozdíly odstranila. Strategie je samozřejmě velmi důležitá, ale je to dostačující prostředek. Neměla by Evropská komise na základě výsledků různých analýz přijmout konkrétní opatření nebo doporučit konkrétní opatření členským státům. Děkuji, paní Dáler. Vielen herzlichen Dank. Děkuji, pane Poldvine, za vaši prezentaci a vaši práci na této velmi důležité problematice. Jsem potěšena, že jste nám opět ukázal čísla poklesu eh, obětí silniční dopravy, zraněných. Já si myslím, že se na tom eh, musíme soustředit a to také proto, že ta čísla stagnují a neklesají v posledních letech. Mám podobnou otázku jako pan Etienne k automatizovanému řízení. Zajímalo by mě, jak eh, technologie mohou vyřešit eh, nebo na pomoci řešení otázky bezpečnosti v silniční dopravě. A druhý dotaz eh, směřuje k číslům a datům. Zajímalo by mě, zda máte dostatek čísel a dat z členských států, tak abychom měli opravdu spolehlivý základ pro zjištění, proč dochází k nehodám a ke zraněním a obětem na životech, tak abychom měli nějaký pevný základ na evropské úrovni, ze kterého bychom mohli vycházet při plánování budoucích opatření. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Taylor. Madame Gra- Děkuji, paní Gracie. Paní Gracie. Děkuji. Já jsem jenom přehodila písmenka. Děkuji mnohokrát a děkuji vám za vystoupení, pane Boldviné. Jak jste správně řekl, cílem musí být snížení počtu úmrtí. Ideálním scénářem by bylo nula e, počet mrtvých, ale stále vidíme, že nevěnování se řízení e, patří, je tím největší nejrozšířenější eh, příčinou ehm, nehod. A dokonce je to výraznější problém než nedodržování rychlostního limitu. Hlavním eh, rušivým prvkem je používání mobilního telefonu. A to, co chci říct, eh, nebude znít populárně. Ale kladu si otázku, Myslíte si, že je eh, nezbytné zakázat používání mobilních telefonů během řízení. Máme třeba eh, flight mode eh, pro leteckou dopravu, co třeba takový mod řízení automobilu. I tehdy, když máme automatické sepnutí takového modu, tak by to mohlo být snadné. Jaká opatření plánujete, jaké finanční prostředky ke zlepšení výsledku. Děkuji mnohokrát a náš skrývající se nejoblíbenější poslanec. jste tady vždycky vítám, přeji vám také šťastný nový rok a budeme pokračovat. Máte slovo. Eh, dvě minuty. Eh, eh, děkuji. Já bych tady vyjádřil několik politování. Za prvé, kdykoliv se hovoří o tomto tématu, když se slyšíme o tom, jak se, zho, jak se na jedné straně zhorší počet nehod, zvýší, tak je důležité, že se to také propojí s počtem ujetých kilometrů. A Eh, ta korelace tam eh, je velice důležitá, nesmíme ji ignorovat. A zároveň tam také není korelace z eh, příčin. Ty příčiny se vyvíjí. Jak jsme viděli, když jste ukazoval vývoj těch čísel za nějakých 10-15 let, tak se ukázalo, že třeba velkým pokrokem bylo zavedení bezpečnostního pásu, který v podstatě snížil počet mrtvých na polovinu ale za druhé Eh, třeba zavedení eh, mobilních telefonů, naopak tam se zvýšil počet neho, ale není tam korelace, že bychom řekli, čím větší pokrok, tím bezpečnější řízení automobilu. Eh, proto zároveň, i když máme mechanismy, které třeba zajistí zastavení vozidla v blízkosti chodce a podobně, takže ono to není tak jednoduché interpretovat. Interpretace to de facto nedá. A druhá věc, eh, my se zaměřujeme stále na stejnou problematiku a Eh, eh, to eh, třeba věnování se řízení. Tam záleží také na postojové stránce řidiče. Někdo třeba na nějaké venkovské silnici jede 40, někdo zase ve městě jede jinak. Musíme si uvědomit, že faktory na soustředění se řízení jsou různé a je tady určitá asymetrie východ-západ. Neznamená to, že by vždy Eh, určitý typ byl eh, preferován v jedné zemi nebo v druhé, ale pokud se zaměříme na eh, obrázek o nehodovosti, tak je to opravdu smutný obrázek a rád bych řekl, že právě zranitelní účastníci silničního provozu, kteří bývají často oběťmi nehod, já si tady také uvědomuji, Eh, že na jedné straně je potřeba zbrzdit ty, kteří mají vozidla silná 4x4, ale zároveň i eh, ti zranitelní účastníci silničního provozu by měli být jasně eh, vidět, jasně viděny. A pak jste také zmínil další věc, a toho prezentace těch hrubých dat, tak jak jste ji učinil, Ehm, samozřejmě to je důležité, ale tu vnímám i jako naprosto nepodloženou. Eh, tady bychom si zasloužili eh, také nechat odpovědnost na členských státech, které odpovídají také za infrastrukturu, za kvalitu vozidel a podobně. A je potřeba to propojit. Děkuji. Paní Anna Depany dvě minuty. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, paní předsedkyně, všem kolegům, přeji vše nejlepší v novém roce. A mám specifické otázky, které se týkají Německa. Und auch jetzt vor allem diese win Děkuji, pane Boldvine, že jste nám také popsal, jak oboustranně eh, výhodný je ten vztah mezi udržitelnou mobilitou a bezpečností silničního provozu, že to chcete podpořit. My. Eh, já mám jednu otázku Zajímalo by mě, jak se díváte na to, že v Evropě je tak roztříštěná situace s rychlostními omezeními. Víme, že mnohé obce by chtěly jít dál, chtěly by zlepšit eh, úroveň života pro své občany, ale nemůžou, protože národní zákony se tak liší. A i řidiči v Evropě se pořád stýkají s novými eh, rychlostními limity to pro ně také není jednoduché. Já si dovedu představit, že Evropská unie by možná mohla vydat nějaké jedno eh, <clears throat> jednotné doporučení pro všechny členské státy. Samozřejmě jenom doporučení. A tím také <clears throat> bojovat proti klimatickým změnám. A další věc, která s tím souvisí, eh, dovedete si představit, že by tento aspekt mohl představovat i součást té zelené dohody Eh, že tady určitá souvislost s klimatickými změnami a musí to promítnout i do této strategie. Děkuji. Eh, pan Flego má slovo. Prosím. Eh, děkuji. To je velice zajímavé téma. Domnívám se, že bychom si měli zodpovědět otázku, zda nastala doba na to, abychom autonomní vozidla brali vážněji a zaváděli je tedy eh, do dopravy eh, proběhly nějaké studie, eh, zkoumala se bezpečnostní korelace Eh, tak abychom na základě takových čísel mohli zvažovat legislativní řešení. Děkuji mnohokrát. Pan Olivier má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovoříme o bezpečnosti silničního provozu. Je to velice důležité ale ještě přesněji bychom se měli zaměřit na bezpečnost e, cyklu, protože tam jsou ještě specifické problémy. A co je možné, jak je možné je e, ochránit? My jsme hovořili o infrastruktuře, e, která by se měla zlepšit, aby celková bezpečnost byla větší. Ale druhá věc, možnost zvážit úpravu, Eh, takové ty eh, hrazení na okraj silnic, které eh, působí jak gilotina, které skutečně jsou velice nebezpečné pro motocyklisty, ale pak i další úpravy infrastruktury pak zpomalovací prahy. Některé zpomalovací prahy jsou kovové a to opět může narušit rovnováhu motocyklisty. A pak, co se týče také individuální bezpečnostní výbavy, tedy helmy, eh, oděvu eh, bezpečnostního, eh, tak, aby chránil, to jsou samozřejmě velice těžké, těžké jako dostupné eh, oděvy a možná by bylo vhodné, aby jejich ceny nebyly tak vysoké, možná snížit daň na ně. A pak ještě věc, eh, která je důležitá, tedy jednak osvětová práce a vzdělávací práce je potřeba, jak tedy eh, má vypadat soužití s motocyklisty v tom silničním provozu přímo. Eh, tady vidíme třeba, že jsou žádosti o změnu, ale myslím si, že tady ještě je eh, možné udělat hodně, to zlepšit. Paní Grapiny, dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Eh, tři záležitosti chci zmínit. Za prvé, ve vašem vystoupení Není přímo klasifikace nehod podle příčin, v důsledku infrastruktury, požití eh, navikových látek a podobně. Když, máme takovou, když nemáme takovou klasifikaci, není možné ty nehody eliminovat, protože pokud nějaká nehoda eh, vznikne v důsledku požití navikových látek, je samozřejmě možné případně takové drogy navikové látky zakázat, či pokud například eh, cestující neměli bezpečnostní pásy, hlasy zapnuté, tak i to je zase e, potřeba nějak ošetřit. Například pokud v naší zemi e, máme prach 0%, tedy nesmí se požívat vůbec alkohol při řízení motorového vozidla. My bychom k tomu e, přistupovali určitým přísným způsobem a proto zároveň, když vidíme obrovské rozdíly v této oblasti, to není zrovna pozitivní. A nakonec ještě například Eh, co se týče cyklistů a motocyklistů. Eh, eh, důležité je Eh, ještě eh, hovořit eh, o těchto jednostopých vozidle koloběžkách, které také by měly být nějak regulovány. Já to vidím, jak o tom můžeme uvažovat. Uvažuje o tom i Evropská komise, jakým způsobem zavést konkrétní opatření, Ehm, není to, že bychom o tom hovořili eh, jenom proto, že nás to baví, ale protože eh, ta čísla nehod jsou skutečně znepokojující. Děkuji, paní Tax. Vážená paní předsedkyně, děkuji a děkuji vám, pane Baldvine. A eh, děkuji tedy také za vystoupení a vítám vás tady. Souhlasím s vámi, pokud hovoříte o tom, kdyby takto špatná bezpečnostní čísla byla eh, také eh, v letectví, uvědomme si, že máme leteckou bezpečnostní agenturu, ale nemáme přímo eh, agenturu pro bezpečnost silničního provozu. Já se ptám na to proto, že jsem se podílela na vyjednávání doby řízení a doby odpočinku. A e, e, e, zjistila jsem, že ke klíčovým problémům patří to, že ne, že by absentovala konkrétní pravidla, ale že je také velký rozdíl mezi tím, jak členské státy vymáhají tuto legislativu. Tedy pokud bych já byla komisařka, tak bych v každém případě zavedla agenturu pro bezpečnost silničního provozu. Máte k tomu tedy nějaké podněty, jak o tom uvažujete? Děkuji mnohokrát. správně vyslovuji vaše jméno v pořádku. V pořádku, děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji, pane Baldvine, za vystoupení. Eh, bohužel eh, budu muset odejít, budu muset ponechat panu Riketovi, aby se vyjadřil za mě. Ale vidím, že eh, znepokojivé to, jak vidíme, ta čísla o nehodách, ačkoliv to není propojené s nehodami, tedy, pardon, s počtem ujetých kilometrů. A pokud uvažujeme o nehodách podle příčin, tak i tady se velice liší výsledky region od regionu a konkrétně regiony, venkovské regiony, eh, městské se liší a tady by bylo tedy možné eh, podle členských států eh, pak vydávat doporučení, kde vidíme určitou stagnaci, což je stagnace v uvozovkách, protože zase zároveň se to propojí s vyšším počtem ujetých kilometrů. A zároveň by tedy každý členský stát mohl výrazně počet obětí dopravních nehod snížit. Ale vidíme, že diverzita je tam už i tak obrovská, příčiny jsou také široké, někdy požití alkoholu, drog, problémy s infrastrukturou a podobně. To se opravdu liší stát od státu a tam by bylo velice zajímavé to porovnat, když by se za ty tři roky porovnala data, za tím, co jsou sbírána na evropské úrovni, tak by bylo užitečné toto zvážit, tedy jaká opatření přijímají členské státy a podobně co by bylo tedy efektivnější, jakým způsobem se na to zaměřit. Podle mě by to bylo velice užitečné se na to zaměřit, protože to by zároveň umožnilo zajistit, aby každý členský stát mohl také eh, sledovat a zavádět taková opatření, která budou skutečně užitečná. Děkuji, paní Armo. Máte slovo dvě minuty. Eh, já nebudu opakovat, co už tady zaznělo, ale když to propojíme na ujetý kilometr, tak vidím, že je tam rozdíl od jedné eh, až deseti. Hovoříme o stagnaci, ale některé země v Evropě eh, došlo k navýšení počtu mrtvých E, v silničním provozu, takže tam to skutečně narostlo. Chci tedy zdůraznit, že je tady obrovská e, rozmanitost a příčiny jsou také různé. Například v Rumunsku se nesmí řídit vůbec po požití alkoholu. Je tam nulová tolerance. A co chci ještě zdůraznit, co je potřeba vyvíjet na úrovni Evropské unie, eh, jsou KPI, Key Performance Indicators, eh, ty jsou důle, eh, tady je důležité využít zkušenosti západních zemí vůči zemím východním, protože autem se zvyšuje počet automobilistů, počet automobilů. To je poměrně nový jev, tak je důležité předávat zkušenosti a zároveň tedy e, řešit ten problém region od regionu. A eh, samozřejmě je důležité ne si vzít jenom průměr a e, brát vše úplně jako celek. Je potřeba rozlišovat, protože některé země eh, mají tento problém jako skutečně akutní a bolestivý a tam je důležité jim pomoci. Děkuji mnohokrát, paní Armu. Pan Deli má slovo. Děkuji. Já bych jenom rád řekla, ačkoliv tady kolegyně Krapíny již zmínila tato témata, tedy alternativní metody dopravy v eh, jako sku, skutry, sedžve, různé koloběžky, elektrokoloběžky eh, se stále více rozšiřují a jejich užití je logické, snižují emise a podobně, ale zároveň ehm, Eh, představují eh, zvýšenou úroveň eh, bezpečnostního rizika pro všechny účastníky, ať už pro ty, co sami na těchto prostředcích jedou, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Klademe si tedy otázku, zda by neměly existovat nějaké pokyny či minimální standardy pro e, města, jak to organizovat tedy, protože tady vidíme, že probíhá taková e, konkurence, soutěž mezi e, různými způsoby dopravy na městských ulicích a pak také zmiňujete přeshraniční vymáhání e, dopravních přestupků. Já jsem to zkusil a funguje to. Ověřil jsem si to v praxi tedy. Ano. Takže eh, to zmiňujete, ale co byste udělal, aby to skutečně fungovalo v praxi? Protože eh, v mém případě to tedy zafungovalo, ačkoliv je to velice specifická eh, oblast, kde tedy právě spolupráce v rámci Unie funguje naprosto hladce. Tak jsme za to rádi. Děkuji. Děkuji, pane Deli. A já mám poslední otázku. Těch otázek tady padlo opravdu velmi mnoho. Já si myslím, že otázka eh, eh, o počtu zraněných, to má více parametry, ale chci se vrátit k parametru rychlosti, protože rychlost Eh, se zdá být velice důležitým faktorem eh, na silnicích. Máme konkrétní čísla týkající se rychlosti na silnicích. Řada kolegů o tom hovořil A eh, kdy tedy má takový to akt přenesené pravomoc, jak má fungovat, jak zajistit Eh, aby to bylo dodržováno, nebo zda jsou nějaké ukazatele pro rychlost. Celkově však zaznamenávám, když projíždím městy, eh, jednu věc, která mě zaráží. Já vám nebudu vyprávět eh, úplně všechno ze svého života, klidně můžete. Ne, ano, na to nemám ani čas. Ale co mě zaráží, ve městech, eh, když se tam objevují SUV vozidla, ta velká sportovní eh, terénní vozidla SUV. A eh, kdykoliv se tam objeví nehoda, dojde k nehodě, tak tak často souvisí váha vozidla Eh, s nebezpečností eh, eh, pro další účastníky provozu, kteří jsou mimo to těžké vozidlo, tedy kteří jsou kolem. Třeba když se střetne SUV s normálním automobilem, tak samozřejmě více ohrozí to malé auto a jeho cestující. Eh, zajímalo by mě, když je někdo prostě takto vysoko postavený, posazený v tom autě terénním, eh, tak eh, zda tedy nepůsobí větší riziko naopak pro ostatní účastníky silničního provozu. Vím, že Valská agentura pro bezpečnost silničního provozu na toto téma dělala studii a tam se právě tento jev potvrdil. Zajímalo by mě, zda Eh, máte tedy eh, také možnost zvážit tedy omezení těchto vozidel, které představují jedno z největších rizik. Ještě má někdo nějaký dotaz? Eh, poprvé, podruhé, po třetí nejsou, ale o, otázek bylo opravdu mnoho. Prosím, máte slovo. Time do I have. Kolik na to mám času? 12 minut. Protože skutečně, jak jste říká, vynikající otázky. Mohli bychom tady tím strávit eh, zbytek týdne. Takže se omlouvám předem, jestli eh, se o tom nezmíním dostatečně, eh, je to dostatečně důkladně, tak se mě ozvete a já vám rád ty odpovědi potom doplním. Ale děkuji vám každopádně za všechny, pane Novakové. To, o čem jste mluvil, to je Eh, velké téma. Teď budou vstupovat vstoupila eh, nová pravidla platnost a ta výměna dat eh, snižuje ty příležitosti pro podvody s tachometry. A děkuji také parlamentu za to, že máme tuto vynikající pilotní studii. Hodně českých států to má zájem, probíhají schůzky a je to tedy na pohybu, ale Nevím, jestli Evropská unie se může stát eh, takovým policistou, který bude dohlížet na všechna eh, eh, vozidla z druhé ruky a zaručovat jejich, o nich spolehlivé údaje. To je pravděpodobně asi myšlenka, která jde příliš daleko a neodpovídá evropským kompetencím. Co se týče výcviku řízení ve špatném počasí, ano, to je věc, kterou mají na starosti české státy ale čím dál tím více se ozývají eh, výzvy k tomu, aby se standardizoval výcvik řidičů i pro, u těchto věcí, takže možná, že bychom se k tomu mohli eh, dostat později. Uvidíme, jak moc konkrétní by to mohlo být, ale je pravda, že když řidiči překračují hranice, tak eh, by bylo samozřejmě dobře, kdyby byla společná pravidla pro nějaké minimum v jejich výcviku. Pane Danielsne, vy jste hovořil o těch limitech alkoholu v krvi pro profesionální řidiče. Tak já se omlouvám, protože já se vždycky nepamatuju, kde jste přesně eh, seděli, když jste se na to ptali. Eh, naše současné doporučení se eh, je 0,2, jak pro profesionální, tak i pro mladé řidiče. Ale možná, že bych mohl v souvislosti s tím odpovědět i ostatní otázky, hm, které jsou s alkoholem v krvi u řidičů. My je znovu budeme přeskoumávat, tyto limity, ve všech členských státech s jednou výjimkou, což je ten stát, který já znám nejlépe. Máme doporučené Eh, limity 0,5. Eh, A jak už říkal někdo jiný, tak je tady řada zemí, které mají nulu nebo 0,2, což je prakticky nula, protože vždycky tam musíte mít určitou toleranci pro to měření. A je to velmi zajímavé, zvažovat to, jestli bychom mohli jít ještě dál, ale podobně jako rychlost, i Tady to je kompetence členských státech. Ty eh, pravidla členského provozu jsou v kompetenci členských států, takže se musíme rozhodnout, jestli nějaké silnější doporučení, nebo možná, že ještě něco silnější doporučení by mohlo eh, být užitečné a pomoci členským státům, jak tento problém řešit, ale musíme se také uvědomit, že tady je problém eh, s odhalováním, s vynucováním té legislativy a tak dále. Takže já absolutně nejsem proti, ale je to otázka zásady a určitě se na to budeme dívat, ale v tomto okamžiku vám nemůžu říct, jestli půjdeme ještě dál s těmi limity krve, jak u profesionálních řidičů, tak i u jiných řidičů. Dále priority týkající se té směrnice o infrastruktuře. Děkuji vám za vaši práci, kterou jste na tom odpadli. Tím díky tomu vašim připomínkám je ta směrnice mnohem silnější. Jak tedy zajistit, aby Eh, se to maximálně využilo. Jak víte, v těch kompromisech eh, jsme chtěli, aby tam do toho spadaly všechny vnitrostátní silnice a v rámci kompromisu eh, mohou členské státy dělat výjimky u některých silnic. Ale jde o to, aby to bylo férové, aby to nebyly systémové věci, ale už tím, že tam jsou zahrnuty i dálnice, tak eh, ty údaje napovídají, že se nám podaří dosáhnout velké změny. A jak už někdo tady také říkal, tak poprvé budeme eh, požadovat po členských státech, aby zohlednili zranitelné uživateli při plánování infrastruktury. Pan Etienne se ptal na eh, automatizace řízení. Samozřejmě všichni čekáme, jaké budou výsledky této technologie. Bude to zaváděné postupně, bude velmi dlouho trvat, než budeme moci hovořit o tom, že by eh, většina těch eh, řidičů eh, nebo většina té práce řidičů byla automatizovaná. To bude trvat skutečně několik desítek let, vzhledem k také tomu, jak dlouho trvá obnova vozidel a vývoj těch nových, takže bude trvat 20-30 let, než Eh, eh, tady budou eh, jenom tato auta, takže budou koexistovat různé typy vozidel. A jak víme, Belgičané specificky naznačují směr, jakým se vydávají na křivace. A to také je jeden z těch aspektů v budoucnosti. To budou rozhraní pro to, aby mohli interagovat jednak stroje mezi sebou, ale také stroj a člověk nebo jiná dvojce. A samozřejmě děkuji za tu pilotní studii, která k tomu byla prodána. Děkuji vám za to, že jste ji podpořili. Já jsem ještě neviděl její výsledky, takže vám k tomu nemůžu v tomto okamžiku nic říct, ale určitě eh, o tom budeme moci společně diskutovat, až to bude k dispozici. Další věc eh, ještě k automatizaci obecně. Často se říká, že je to Eh, takové to magické eh, řešení definitivní, protože ta lidská chyba působuje 90% nehod, ale já s tím úplně nesouhlasím, s touto generalizací, protože ano, eh, ty chyby dělají lidé na silnicích, ale <clears throat> ne, všechny vás zabijí, když se spadnou klíče, tak to se nezasluhujete, to není to správné potrestání, eh, nějaké umrtí nebo zranění, takže bylo třeba mít systém, který bude všechny uživatele chránit před chybami a chránit ostatní před jejich chybami. Takže hm, eh, k tomu se ještě dostanu, ale v krátkodobém výhledu si myslím, že lidé vlastně to, co dělají, dělají docela dobře. Ani nejlepší stroje hm, je zatím nezačínají dohánět, takže buďme Eh, realističtí. Nemyslím si, že to eh, automatizace nutně nepovede k lepší eh, bezpečnosti na silnicích. Jsou tady určité aspekty automatizace, které bychom měli do těch řídících systémů zahrnout. A zase díky Evropskému parlamentu, díky té, tomu nařízení o bezpečnosti tady určité automatizované faktory jsou, jako například to brždění, které by mělo znamenat, že to zajistí bezpečnost těch uvnitř, ale i mimo auto. Kofa, Děkuji vám za vaši eh, eh, poznámku. Já sami souhlasím v tom, že je znepokojící, že ta stagnace, kterou teď máme, znamená, že čím dál tím více těch úmrtí je způsobeno tím, že jsou řidiči eh, jejich pozornost je odvedena nenutně mobily, mohou to být jiné věci, billboardy u silnic, Měli bychom k tomu přistupovat holisticky. A ta technologie, nová technologie by měly eh, zamezit tomu, aby jejich pozornost eh, byla odvedena jinam. Například eh, různé nástroje, které by znemožnily používání mobilů v autě. Dále to budování infrastruktury pro chodce a cyklisty, tady k tomu s tím souvisí ten aspekt udržitelné mobility. Jak to můžeme udělat? Ano, řízením rychlosti tomu ještě řeknu něco více v reakci na to, na co ptala paní Deli. Ty údaje jsou velmi eh, výmluvné, když eh, jako cyklistu eh, vás auto přede 30 km rychlosti, tak máte 20% naději na přežití. Pokud vás to auto srazí v 60 km rychlosti, tak ta šance na přežití je 10%. Takže si myslím, že je naprosto evidentní, že s tím budeme muset něco udělat a mít eh, jako to základní rychlostní limit v městských oblastech 30 km za hodinu. A jsem velmi rád, že ta prohlášení ze Stockholmu o tom hovoří velmi jasně, že ve městech eh, ta omezení rychlosti je klíčové. Dále, zlepšování infrastruktury, ano, to je důležité. Je to eh, nákladově efektivní a zase to přispívá k udržitelné mobilitě. A vy jste také mluvil o paradoxu jako mladý rodič se můžete rozhodnout, že ve městě, jako je Brusel, budete vaše dítě vozit do školy, protože chcete zajistit jejich bezpečnost před jinými vozy. A v důsledku toho je to jedno další auto na silnici, což zase znamená, že eh, eh, je to komplikovanější a o jednoho rodiče méně, kdo eh, dovoluje svým dětem jezdit na kole nebo chodit pěšky. Musíme hledat nějaké dobré příklady, ale pojďme se zase podívat na Brusel. Tady bych rád vzdal hold práce, kterou dělá eh, město Brusel jako kraj, eh, které eh, se snaží tyto věci změnit a jsem velmi rád, že ten limit 30 km za hodinu bude základní. Ty hlavní cesty vedoucí z města budou něco jiného, ale v centru města to bude 30 km za hodinu a já bych byl rád, kdyby to samozřejmě přemýšlení o těchto otázkách bylo globální, ale ta řešení byla hledána na místní úrovni. Paní Lachanter, ano, ty údaje eh, jsou příliš vysoké i nadále, to je velká škoda, děkuji vám za vaši podporu. Řešení sociálních otázek spojených s těmi, kteří eh, pracují na silnicích a všechny ty právní procesy, ať už jsou odkudkoliv, eh, jsou ze třetích zemí, to je problém. Úplně to nespadá do mé pravomoci, abych zohledňoval i lidé, lidi s jiným původem. Já si dělám obavy také z bezpečnosti těch lidí, kteří pracující, kteří dělají ty silniční práce v jakémkoliv počasí. A velmi často lidé kolem nich jezdí příliš rychle, nebezpečně a já vím, že na to se se úplně neptal, ale já doufám, že bychom to také mohli zvážit a udělat něco pro bezpečnost těch lidí, kteří eh, pracují na silnicích paní Kontura, stagnace, jaké jsou její příčiny. Mnoho lidí má pocit, že vědí, co vede k nehodám nebo k úmrtím v nehodách. A často vám řeknou, já vím přesně, proč to tak je, ale ve skutečnosti je to mix různých eh, faktorů eh, jakékoliv srážce, v podstatě to vždy je způsobeno nějakou chybou, ale to nutně nemusí být příčina umrtí, pokud je to kvalitní vůz, pokud ta infrastruktura je dobrá, pokud ta rychlost není tak vysoká, pokud to všechno to eh, ochranné vybavení je k dispozici. To potom znamená, že to nemusí vést k umrtí. Měli bychom všechny tyto faktory zohledňovat. A máte naprosto pravdu v tom, že jsou tady velké rozdíly, které pořád převládají v Evropské unii a proto s vaší podporou zase jsme eh, a tak eh, Rady pro dopravu a tady je Ellen Townsend, která se skrývá eh, vzadu, která tady zastupuje tuto organizaci. To je náš klíčový partner. Souhlasíme se šesti státy, Polskem, Portugalskem, Řeckem, Rumunskem, Bulharskem a Litvou. Nechci někoho obvinovat konkrétně, ale my s nimi pracujeme na tom, abychom snížili Eh, počet umrtí a zranění na eh, jejich silnicích a je to velmi zajímavý program. Zlepšujeme výměnu informací mezi, ano, v tomto okamžiku to je západní a východní a jižní Evropa, abychom se všichni mohli poučet a ne, není to jednosměrné. Myslím, že v Bulharsku, jestli se nemilím, mají velmi eh, dalekosáhlé reformy týkající se například té Eh, následné zdravotní péče o oběti nehod. A další otázka se týkala eh, klesají, poklesu eh, počtu mrtí a jak, jakou roli v tom hrají technologie. Ano, měli bychom to zavádět prostřednictvím toho nařízení, které se toho týká od roku 2022. Všechny vozy všechny nové modely budou muset být vybaveny těmi novými bezpečnostní prvky, které jsou uvedeny v tomto nařízení o bezpečnosti dnešního provozu. A všechny od roku 24 technologie tedy může být eh, velká pomoc, pokud je správně využívaná a může zlepšit bezpečnost na silnicích, co se údajů týče. A mm, dostatečně silného základu pro to, abychom pochopili, proč eh, srážky eh, aut jsou tak Eh, ničící a vedou k umrtím, tak eh, proto se snažíme sbírat ty klíčové indikátory, abychom se v tom lépe vyznali. V roce 2020 by to mělo začít fungovat a já bych vám rád podal informaci někdy na konci tohoto roku nebo začátku příštího roku o tom, jak to vyvíjí, ale bylo by také dobře mít evropskou databázi o tom, jak eh, se můžeme poučit z těch jednotlivých nehod. V některých zemích už to funguje, například v Německu, ve Spojených státech tam jsem byl minulý týden, snažil se známit s tím, jak oni eh, využívají ta data, která mají, protože jde o to, že eh, máme určitá data o tom, mm, jaký byl provoz toho auta v tom okamžiku, nehody, jaký byl stav té silnice, eh, řidiče, jestli tam byl alkohol, drogy. Je potřeba také to chování řidiče ostatních chce dozvědět a čím více informací máme, tak tím lépe se to vyznáme a všichni experti vám řeknou, že více Eh, přesných údajů eh, by eh, v tom mohla velmi pomoci. A my teď o tom hodně diskutujeme se všemi partnery. Musíme řešit ale dva problémy. Jednak jsou to náklady na to a potom jak interpretovat tato terabajty informací, protože to budou obrovská množství. Pan Garcia s vámi souhlasím. Ano, ideální scénář by byla nula a proto máme tu vizi nula. Je to hm, zajímavý přístup. Se ptáte občanů, jaký eh, je správný počet umrtí. A oni vám řeknou něco nižšího než v současnosti, ale ve skutečnosti ani jedno umrtí není přijatelné, jinak eh, by to mohlo znamenat, že eh, kdokoliv z nás může přijít o život na silnici musím zrychlit. Potom eh, jste také eh, někteří navrhovali zákaz eh, používání, používání mobilu. Je to některých zemích ani nemůžete používat hands-free na volání. Možná, že bychom mohli lepšit tu technologii. A jsou, jsou všechno věci, které mě velmi zajímají. Pan Rike, paní Luka, paní Arno, všichni jste hovořili o tom faktoru ujetých kilometrů. Ano, ta data chceme, ne všechny členské státy to sbírají v tomto okamžiku. Francie v tom eh, eh, je velmi dobrá, ale pomohlo by to měřit efektivitu tě, eh, našich, naší infrastruktury, že by nám pomohlo, kdybychom viděli, kolik těch kilometrů je na to. Ale nemyslím si, že je to správné měřítko, to umrtí na, na IT, počet na IT kilometrů. Pokud eh, se o 10% zvýší počet najetých kilometrů a počet umrtí stoupne pouze o 5%, tak tím můžeme říct, že se nám eh, podařilo snížit počet umrtí, ale já nechci slavit 5% eh, nárůst počtu umrtí. Myslím si, že to jediné správné měřítko je počet umrtí na milion obyvatel. Ve Spojených státech se hovoří o počtu umrtí na Eh, počet vozidel, že mám pět aut, ale jedno z mých aut, pouze jedno z mých aut někoho letos zabilo. Eh, to také není správný eh, přístup. Musíme absolutním vyjádření usilovat o snížení počtu mrtí. Pan Rike udělal celou řadu velmi důležitých závěrů. Ano, jde o systémy, věci, chování řidičů, infrastruktura a další faktory. A já bych byl rád, kdyby ten systém Eh, umožňoval nebo zvládal chyby řidičů. Paní Deparnie, eh, rychlostní limity, to, že ta situace v Evropě je velmi eh, různorodá, k tomu bych se chtěl rychle vyjádřit. Opět tyto kompetence členských států velmi žárlivě si to hlídají. Ano, je to velmi různorodé, jenom na dálnicích to může být od bezomezení nějakým doporučením 130 nebo 140 v Bulharsku, v Polsku, v Belgii 120, nejvyšší limit ve Estonsku je 100, protože eh, a v Nizozemsku to teď snížili na 100 eh, v denní době z důvodu eh, kvality ovzduší. Nejste první, kdo navrhoval, abychom v Evropě vydali jednotné doporučení. Já to zvažuji, ale musíme Eh, zajistit, aby to mělo nějakou hodnotu, aby to eh, nebylo vnímáno jako Brusel něco diktuje občanům. Pokud eh, to budou dominantně potvrzovat všechna stanoviska exportu, tak ano, ale já sám o tom rozhodnout nemůžu. Potom správně upozornit na to souvislo se zelenou dohodou, na to, že by se snížily emise a zlepšila se kvalita ovzduší, kdyby ty limity vnější. Mám ještě jednu minutu. Automatizované vozidla, ano, to musíme brát vážně a budeme studovat bezpečnostní implikace a eh, můžete si mě pozvat někdy eh, v budoucnosti, kde eh, to budeme moci probrat důkladní. Potom bezpečnost motocyklistů, na to se ptá pan Olivier. Pan Van de Kamp se skrývá vzadu. Infrastruktura je tady zásadní. Ehm, motocyklisté jsou zranitelní uživatelé, musí se to zohledňovat vývoj vozidel a správně jste poukazovali na problémy spojené s infrastrukturou, ehm, bezpečnostní vybavení, to je eh, mandatorní v některých zemích, jako například ve Francii, a jsem velmi rád, Eh, že o tom můžeme dále přemýšlet. Také jsou pozorní na výcvik a na tom, jak lépe eh, vyškolit eh, řidiče na tyto podmínky. Paní Grapíny, s vámi souhlasím a už jsem něco říkal o těch bezpečných systémech a o teorii nehod. A co se týče koloběžek, tady k tomu zatím nemáme data. Žádáme České státy, aby nám je poskytly Oni je pořád sbírají, takže je to raná fáze. Musíme e, samozřejmě e, se tím zabývat, ale e, z běžného pozorování vyplývá, že s tím problémy jsou. No tak se ptal na to agenturu pro bezpečnost silničního provozu. Zase já o tom rozhodovat nemůžu. Týká se to také rozpočtu, vytvoření jakékoliv nové agentury, ale uznávám, že tady je určitá funkce, která chybí kterou eh, bychom mohli zvážit u bezpečnosti provozu. Hmm, to je asi maximum, co k tomu teď eh, můžu říci, ale naprosto chápu, na co jste upozornil. Pan Liken, Lidgen, myslím, že už jsem na většinu eh, na to, co se ptal, zareagoval. Doporučení členských států je celá řada, včetně doporučení ETS to je způsob také naší práce. Snažíme si vzájemně různé věci doporučovat, ale já nechci být vnímán jako velký bratr, který ví všechno o bezpečnosti silničního provozu a diktuje členským státům. Rád bych s nimi spíše diskutoval, poučil se z jejich eh, situace a něco doporučoval. Myslím, že to je také eh, podstata těch našich projektů a doufám, že i díky tomu novému sběru klíčových indikátorů o tom eh, brzy budeme vidět více. elektronické koloběžky, elektrické koloběžky a sečveje. A musíme si uvědomit, že něco nahrazují. Pokud to znamená, že lidé méně eh, cestují eh, auty a eh, využívají tyto prostředky, tak ano, můžeme hovořit o zlepšené mobilitě, ale pokud místo autobusu nebo svých kol využívají tyto prostředky, tak nám to nepomáhá. Vzniká tím nová kategorie vozidel s velmi malými koly, Eh, velmi nebezpečné, velmi eh, nevrovnané. My teď eh, si pořizujeme tady, která se zabývá technickými aspekty a co se týče těch společných standardů pro města, tak POLIS, to je asociace evropských měst, se tím právě zabývá. Měli bychom si to rozmyslet, jaké pokyny bychom v této oblasti mohli přijmout. Paní Deli, ten problém hm, Eh, s tím, že jste se mě ptala na závěr, tím, že teď na vás mám nejméně času, některé z těch údajů o rychlosti, eh, to už jsem zareagoval a teď ta SUV, Spontaneity Vehicles, my už jsme to u nás eh, hodnotili a když se podíváme na ty trendy, na ty údaje, na počet úmrtí, tak se nám to snižuje, ten počet úmrtí v této souvislosti ve Spojených státech došlo k 50% nárůstu Eh, úmrtí eh, chodců v posledních pěti letech a někdy to spojí s tím, že došlo k eh, značnému nárůstu počtu SUV. Máme dva problémy. Za prvé to, že máme studie, kterou si pořídil parlament, nemáme žádné definitivní důkazy o tom, že ty větší, těžší, vyšší vozy způsobují více umrtí nebo vážnější zranění. Eh, zejména těch zranitelných uživatelů. A potom tady máme problém s definicí, co to je SUV. Jsou tady menší SUV, jsou tady obrovské eh, vozy, takže zase to musíme klasifikovat lépe. Zkoumáme to a když se myslíte také nad emisemi, čím větší ty vozy jsou, zejména ve městech, tak tím to eh, více přispívá k kvalitě, špatné kvalitě ovzduší. Ale já teď zase nemůžu říci, že to chceme regulovat, ale zkoumáme tu situaci a bylo by dobře Eh, eh, snížit. Eh, omlouvám se, že jsem tak stručně musel zareagovat na všechny vaše otázky, ale děkuji vám za ně a pokud budete v těch konverzacích pokračovat, tak rád vám vyhovím. Merci beaucoup, monsieur Balvin, pour l'ensemble de... Děkujeme, pane Baldwine, za mm, vaše odpovědi. Otázka silniční bezpečnosti je skutečně tématem, které vyvolává velké vášně, je to velmi zajímavé, ale teď už bude potřeba se posunout vpřed. Nestačí plánovat, vel, pořádat velké summity ve Stockholmu a tak dále, aby se situace vylepšila. Zachráněný život je zachráněný život. My musíme posílit bezpečnost na silnicích a v každém případě můžeme zatleskat panu Baldvinovi. Bude nám potěšením sledovat vaši strategii a poskytovat podněty, podporovat ji. Je důležité, aby všemu byla dána náležitá pozornost. Zítra dopoledne tady nebudu, ale nahradí mě tři kolegové, pan Tien, pan, ne, nahradí mě pan Tien, ale odpoledne se vrátím. Děkuji a končím naše zasedání.